Dobrý den, dámy a pánové, můžeme prosím zahájit eh, tento blok. Vážení, eh, vážené dámy, vážení pánové, vážené europoslankyně a europoslanci, vážení přátelé, jsem ráda, že vás tu všechny mohu přivítat na tomto panelu o nových komunikačních technologiích a, a o obraně a podpoře lidských práv. Mezi svými panelisty máme eh, význačné experty, které jsou vřele, a samozřejmě také vřele vítáme tři držitele Sacharovy ceny, kteří se zúčastní diskuse. Chci rovněž poděkovat eh, svému drahému kolegovi, panu místopředsedovi Evropského parlamentu Liboru Roučkovi eh, za jeho účast na tomto panelu a také za jeho závěrečné slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mohu eh, pokračovat řecky, protože v Evropském parlamentu máme tuto možnost Eh, podporovat rozmanitost také v jazykové oblasti. Máme politiku vícejazyčnosti. Dámy a pánové, již několik let jsme všichni svědky velmi rychlého vývoje v oblasti technologické. A shledáváme, že moderní komunikační prostředky nám umožňují výkon či uplatňování eh, svobody projevu v osobní rovině a umožňuje nám to zároveň lépe komunikovat s občany. Eh, zároveň ale na eh, kolektivní úrovni tyto nové technické prostředky umožňují různým hnutím a nevládním organizacím lépe navzájem komunikovat a spolupracovat. Toto jsme konstatovali také v souvislosti s arabským jarem, kdy nás všechny opravdu ohromilo, jak probíhala komunikace a organizace eh, aktivistů právě díky těmto novým komunikačním prostředkům. Eh, dnes tedy eh, budeme jednat o tématu, který má velký dopad na společenské chování a na politickou organizaci společnosti. Mezi našimi panelisty máme skvělé panelisty Davida Kolince eh, z z Communication Policy pro Evropu, eh, Střední východ eh, a Afriku, pan Andreo Padefet, který ehm, je specialistou na moderní komunikaci, otázky jako je transparentnost a komunikace. Dále je mezi pan pan Ali Novruzov, eh, nový, nový, eh, eh, je to tedy specialista na média, aktivista a bloger z Azerbajdžánu. Dále, dále paní Maritě Šáke, europoslankyně, jedna z mých skvělých kolegyň. A dále si vyslechneme slova tří držitelů Sacharovovy ceny Nejprve paní Žany Litviny, běloruské žurnalistky, dále paní Hauvu Ibrahim z Nigérie, právničku, a pana Wei Jingshenga, čínského aktivistu. Nejprve tady dávám slovo panu Kolincovi, prosím. Na pět minut. Eh, stejně, stejný čas budou mít i další řečníci. Tak, aby zbyl eh, prostor také pro eh, diskuse s přítomnými. Pane Kolinci, máte slovo. Děkuji. Já bych rád začal tím, že bych chtěl poděkovat za pozvání na vaši akci. Já myslím, že ty skuteční hrdinové, pokud jde o svobodu projevu, ti, kteří eh, dělají eh, tu samotnou práci, jsou přesně ti, o kterých jste eh, mluvila a já bych jejich hrdinství velice rád ocenil v takových společnostech, jako je, je, je Google, tak řešíme úplně jiné problémy, zatímco v zemích, o kterých jste mluvila vy, tam hrozí odnětí svobody, zatýkání a, eh, a skutečný útlak těmto lidem a myslím, že toto bychom měli ocenit. Um, I just want to say one... Chci říct jednu jednoduchou věc eh, pro nás, eh, pokud jde o nás, tak vyjadřování online, to je morální argument, je to komplexní záležitost, záležitost s určitými politickými eh, aspekty, ale jde tady především o morální záležitost, o přístup k informacím, o tom, zda lidé mají možnost se vyjadřovat způsobem, který považují za vhodné bez ohledu na to, zda určitý politik nebo vláda eh, si nepřeje, aby něco říkali. A v době, kdy eh, mluvíme o volném vyjadřování, svobodném vyjadřování online, se dostáváme do technických oblastí, ale nesmíme eh, upustit ze zřetele to, to morální hledisko. Samozřejmě, že my závisíme jakožto společnost na volném pohybu eh, informací, takže nechci předstírat, že tomu tak není, ale ehm, skutečně je to především morální záležitost eh, pro naši společnost a když si vzpomenete na, na děti v Bangladeši, Eh, řekněme, před, řekněme před 10-15 lety, kteří neměli žádný přístup k encyklopediím a podobné literatuře, protože bylo těžké dostat se do knihovny nebo v některých částech světa z něco takového možného nebylo, tak internet toto úplně změnil, nabídnul přístup k neslíchanému množství informací, ale eh, stále větší počet světových eh, vlád lidem brání v přístupu k informacím. A eh, co je na tom smutné, mm, je to, že před nějakými 8-9 lety bylo jenom málo vlád po celém světě, které cenzurovali a filtrovali internet a blokovali přístup k internetu, ale ten počet se bohužel zvětšuje. Po světě je jich teď mnohem více než před pěti, šesti lety, takže ten eh, pocit, eh, že je třeba se zasazovat o vyjádření, eh, svobodné vyjádření ve světě je bohužel věc, která platí i dnes a proto oceňujeme práci a hrdinství těch, kteří se za to zasazují. A v některých částech se ta bohužel v této bitvě mm, Eh, prohráváme. V ostatních regionech, kde tomu tak eh, špatně není, přesto nesmíme usnout na Vavřínech. Pravda je taková, že eh, roste počet porušování osobních svobod, dokonce i na západě nebo v zemích, které považujeme za netak omezující. Řada vlád eh, si žádá informace o uživatelích eh, Google či jiných webových stránek. Ten počet žádostí roste, nikoliv, eh, že by klesal. Vlády, které filtrují a blokují internet, jsou opět početnější, takže ta tendence je spíše negativní. A také velice dobře, že Evropský parlament přispívá k boji proti těmto tendencím a Google se k vám v tomto rozhodně eh, připojuje. A já chci ještě říct, proč se této věci věnujeme. Je to skutečně proto, že tam vidíme ten morální aspekt, je to důležité pro společnosti, vlády, společn společnosti jako takové. A Myslím si, že přístup k informacím je jedním ze základních eh, práv. Mít přístup k informacím, eh, které chcete získat, možnost vyjadřovat se eh, volně, to je základní právo a Google bude stát po boku těch, kteří eh, tuto bitvu bojují. Děkuji. Thank you very much for this. Děkuji za vaše vystoupení. Nyní dávám slovo panu Pudefatovi. Děkuji. Co já myslím je zajímavé na internetu, je, eh, že se mnou jako globalizované, decentralizované médium. Tak to se vyvíjelo od samého začátku a eh, má eh, jak transformační schopnost, tak schopnost narušovat zavedené vzorce. Já si myslím, že nám dává samozřejmě daleko větší přístup k informacím o dění ve světě, dále nám dává možnost komunikovat navzájem na úrovni jednotlivců, dělit se o myšlenky, o obsahy a dává nám možnost organizovat se a mobilizovat se eh, způsoby, eh, které dříve eh, nebyly často možné offline. Takže je to výzva pro všechny, kdo vždy historicky chtěli, mít, chtěli vykonávat kontrolu nad tokem informací, ať už jde o vládní cenzory, či dokonce editory, redaktory. Prostě Eh, jakákoliv jakákoliv takováto síta eh, mezi veřejností a informacemi. Eh, pro mne ústřední význam internetu spočívá v tom, že demokratizuje svobodu projevu a do rukou nás všech vkládá možnost dělit se o různé obsahy. Pokud o vnitrostátní vysílací, vysílací prostředky, orgány, ty obvykle byly vyvíjeny v rámci jediného státu eh, se zacílením právě na eh, daný národ, danou zemi. Lidé, kteří však eh, rozvíjeli internet, byli jiného druhu. Byli to vlastně rovnostářští inženýři, byli to jacísi automechanici, kteří opravují auto. Dokud, dokud vůz funguje, je jedno, je mechanikové jedno, kudy jezdíte, jakým způsobem a tak dále. To znamená, jediným cílem těchto lidí bylo vyvíjet funkční síť, která podpoří celou řadu služeb. Takže eh, Internet samozřejmě není eh, dobrý ani špatný, není neutrální, záleží na tom, kdo je, jak využívá, eh, díky jakým technologiím, s jakou infrastrukturu. Na tom všem závisí, za internet bude silou zla či dobra. A pokud já vím, boj za lidská práva výrazně podpořil internet a internetové služby, protože se můžeme lépe organizovat, mobilizovat, vyměňovat se informace je nyní mnohem eh, mnohem eh, obtížnější udržet v utajení eh, jakousi, jakoukoliv represi většího, většího rozsahu, také díky mobilům a, a digitálním fotoaparátům. A co je zajímavé, že člověk ani se nemusí organizovat, aby aby mohl používat internet. A mne eh, zaráž, nebo zaujalo eh, na aktivismu po internetu v poslední době to, eh, že nejde o tradiční aktivisty za lidská práva, nejde o osoby, které byly součástmi politických stran. Naopak jsou to nezávislí jednotlivci, kteří využívají tyto plastické technologie online hm, k tomu, aby se mobiliz, k tomu, aby mobilizovali ostatní nebo se navzájem. A co mne také zaujalo, je, že na Blízkém a Středním východě internet nejprve nebyl součástí aktivismu za lidská práva a Situace se ale proměňuje, nyní se kolem nás rozrůstá právě eh, organizace Aktivismus online. Já si myslím, že eh, moc internetu spočívá v neutrální povaze. Kdokoliv může vytvářet aplikace, vytvářet platformy, eh, dávat na internet určitý obsah. Vlády takto nefungují. Samozřejmě represivní eh, vlády toto no netěší, protože to ohrožuje jejich eh, moc, je to obrovská demokratizační síla. A eh, proto se represivní vlády snaží různými technickými cestami uzavírat internetový prostor. A jakkoliv si myslíme, že je možné Eh, stejně pronikat jakýkoliv firewall, tak eh, Číně se podařilo například víceméně vytvořit čínský internet, eh, skrze jeho hranice Číňané nemohou dost dobře pronikat do zbytku světa. Toto slouží jako vzor pro Irán a další nedemokratické režimy světa. Ale ani demokratickým nám se internet příliš nezamlouvá, protože se na něm pohybuje řada radikálů, nacistů, lidi, kteří využívají internet a jeho technologie k páchání trestné činnosti, k tomu, aby podloudně vylákali za peníze a podobně. Ehm, takže jak pro represivní, tak pro demokratické eh, vlády existuje eh, vůle ehm, podrobit eh, internet nějaké mezinárodní zprávě. africká, brazilská, francouzská vláda po podobných věcích, věcech volají a to pod rouškou eh, naprosto neveného volání eh, potom, aby v, tato, v těchto věcech panul určitý řád, eh, aby byla zaručena stabilita vysílání a podobně. Ale to to spektrum stahá samozřejmě až po represivní režimy, které to chtějí vyžít k úplně jiným účelům. A já si myslím, že tady hrozí, že od decentralizovaného, otevřeného demokratického média bychom se mohli dostat vlastně ke globálnímu ekvivalentu Eh, kabelová televize, kde eh, v Syrii by tam bylo pět státních eh, kabelů, v Americe by tam bylo pět tisíc kanálů vlastněných soukromými firmami Disney a Comcast, ale nebyl by to ten demokraticky otevřený internet dneška. Takže na závěr bych asi řekl, že teď jde právě o bitvu za lidská práva. Zdá se, nebo je, vypadá to jako bitva o komunikační politiku, Eh, otázky autorského práva, otázky ochrany soukromí eh, či boje proti násilí, ale tyto eh, komunikační otázky jsou nyní ústředními tématy boje za lidská práva v 21. století. A pokud zde neprosadíme své hledisko jakožto vojnice za lidská práva, tak přijdeme o internet, na který tolik spoleháme. Děkuji a nyní dávám slovo panu Novruzovovi. Vítejte, jste jedním z nejznámějších blogerů v Azerbajdžánu. Máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl nejprve začít tím, že ačkoliv mě tady představujete jako blogera, tak nejsem eh, příliš eh, eh, člověk z příliš sofistikované internetově vyspělé země. My máme 9 milionů obyvatel a pouze třetina obyvatelstva má přístup k internetu má internetové připojení a z těchto uživatelů pouze 20 lidí má k dispozici vysokorychlostní internet. To znamená, že zbytek obyvatelstva vůbec internet nepoužívá a nebo eh, v takové té premoderní podobě. Dokonce i v Baku, v hlavním městě Azerbajdžánu, kde mm, probíhá obrovský vývoj, staví se infrastruktura, se zlepšuje, tak eh, infrastruktura internetová je velice zastaralá a běžná internetová rychlost je 2-3 MB za sekundy, což je samozřejmě pro vás určitě směšná rychlost a je navíc eh, internetové připojení velice nákladné, alespoň ve srovnání s tím, kolik platíte vy v západní Evropě. Takže v Azerbajdžánu průměrně hm, takový eh, internetový uživatel je člověk, který žije ve městě, je to člověk, který má víceméně stabilní příjem a Je to člověk, který má určitou odvahu se vyjádřit. Internet v Azerbajdžánu v popředí, eh, pokud jde o boj za lidská práva, za demokracii. A jakým způsobem se to takto vyvinulo v zemi, kde je internetová infrastruktura takto zastarala a přitom internet tak významným nástrojem? Abychom si to vysvětlili, musíme se podívat na současný politický eh, systém eh, v zemi což je systém autoritativní, eh, navzdory mm, tomu, že jsme členy Rady Evropy a jsme členy východního partnerství, tedy programu Evropské unie. Navzdory těmto skutečnostem eh, je eh, země, tady mám konkrétně číst, číslo je na 152. místě v indexu novinářů bez hranic. Abychom si to srovnali, tak v roce 2003 a jsme byli na 113. místě, takže vidíte, že jsme o e, veliký kus e, klesli a situace se za posledních 8 e, let značně zhoršila. V Azerbajdžánu mají novináři velice obtížnou situaci. Dva šéfredaktoři byli eh, s chodou okolností ve stejné době vězněni kvůli své práci. Vláda eh, skenuje internet, eh, veškeré komunikační kanály pro své účely a tradiční média selhávají. Selhaly a za těchto okolností tedy skutečně ti, kteří se zasazují o demokracii, hlavně mladí lidé, se obrátili k internetu a snaží se svá práva prosazovat eh, tímto způsobem a tímto způsobem bojují za svá mm, základní lidská práva. V důsledku toho tedy eh, existuje obrovský rozpor mezi skutečným životem v Azerbajdžánu, kde je vše pod kontrolou, eh, vše funguje rutině, život je pevně sevřen a kontrolován. A pak je tady azerbajdžánský segment internetu, mm, který je svobodný, otevřený, a teď myslím technicky, eh, svobodný, otevřený a akumuluje a nabaluje na sebe eh, eh, další aktivisty, takže vlastně fungují jakoby dvě republiky, republika Azerbajdžánu, kde je všechno podle sovětského modelu efektivně, pak máme republiku Facebooku, kde je všechno volné, svobodné a tam bojují tyto dva jevy, tam se střetávají. A aby se ještě dostal k mm, té, tomu důvodu, eh, proč je internet eh, v zemi jako je Azerbajdžán svobodný, to je otázka, na kterou se asi i vy zamýšlíte, protože vláda je opresivní, ale eh, zároveň je internet, mm, zdá se, svobodný. Ale ve skutečnosti internet úplně svobodný není, alespoň ne v tom skutečném slova smyslu. Je technicky svobodný, není tam cenzura, filtry a tak podobně ale eh, je tam tlak eh, eh, ze strany vlády na internetové aktivisty. Vláda se uvědomuje, že nemůže kontrolovat informace nebo mm, činnosti prostřednictvím internetu a tak přistupuje k jiným metodám, například tím starým metodám, to znamená zatýkání, bytí internetových aktivistů. Například v roce 2009 dva internetoví aktivisté byli ve vězení kvůli satirickému videu, a když si to zagooglujete, tak eh, eh, uvidíte, že jsou to prostě pouze blogeři a i Evropský parlament, eh, včetně pana předsedy Buska, se snažili přispět k tomu, aby byli oba dva blogeři osvobozeni, což se stalo, ale teď jsou začeni a ve vězení další dva. Amnesty International se eh, zmínila o tom, že několik zemí, kde jako Čína, Egypt, Větnam, Sýrie a Azerbajdžán, kde eh, užívání internetu může vést až eh, k zatčení a uvěznění. Takže tam je to Barcelan a Bachadžiev, kteří jsou v tuto chvíli zatčeni a ve vězení. Vládě se zkrátka nelíbila jejich činnost. Už se blížím skutečně k závěru. Na závěr bych velice rád řekl, že pro naše zemi či pro naši vládu je eh, eh, internet eh, vnímán tak, jako je v té americké písnice o kočce, která se nakonec vrátila zpátky domů. Takže internet je taková černá kočka bez svého majitele, která vstupuje bez dovolení do jakéhokoliv domu. Pro naši vládu je přesně takto asi internet vnímán. Vláda dělá vše pro to, aby internet potlačila. Vidím, že už ale vypršel můj eh, řečnický stav, takže chci říci, že dizidenti v kyberprostoru nadále vytrvávají ve svém boji, snaží se bojovat s touto situací a bylo to zrovna včera, když jsem viděl tu zprávu na eh, veřejné eh, televizi, kde byla vedena kampaň proti blogerům, kteří eh, bydlí v Evropě a poukazují na zneužívání lidských práv a ta kampaň se vede proti blogerům v zemi, která je členem Rady Evropy a je součástí programu východního partnerství Evropské unie. Děkuji za pozornost. And uh, now our colleague, Mr. Mrs. Schake, active... A nyní paní kolegyně Šáke, eh, eh, aktivní poslankyně ve výboru pro kulturu a média. Máte slovo. Um. I wanted to thank the president and everyone else who was involved in, in making this seminar possible. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat všem, kdo umožnili organizaci tohoto semináře. Myslím, že je úžasné, že jsme se tu takto sešli a e, zejména i, zejména i s laureáty Sacharovy ceny za tolik e, různých ročníků. E, je to ohromná zkušenost vidět, vidět zde lidi, kteří dokázali dokázali změnit osudy tolika, eh, tolika lidí, tak eh, odvážné zastupujete za ty mnoho odvážných eh, lidí světa, ne, ne u všech známe jejich jména, ale všichni se berete za to, aby se život vašich společnost zlepšil. Pokud je já se věnuji zejména oblasti nových médií a e, digitální agentě e, Evropy a také, e, také mezinárodnímu obchodu a z tohoto uhlu pohledu tedy se dotknu tématu technologií a lidských práv. Žijeme v době obrovských proměn. Pokud se připomeneme volby v Iránu v roce 2009, kdy jsme se stali očitými svědky nevýdané odvahy tolika lidí, kteří se vydali do ulic a tázali se, co se stalo s jejich hlasy, kam se poděli. Eh, Irán dneška je místem, kde úřady usilují o chalalový internet, eh, podobně čínskému internetu, který zde byl právě zmiňován. To znamená internet eh, vytvořený, tvořený tedy a cenzurovaný stoprocentně úřady. V Číně existuje vysoká míra centralizace, ale také jsou zde eh, revoluční proměny na severní, v severní Africe, na Blízkém a Středním východě a role, kterou technologie sehnaly, sehrály tam. Ale i v našich společnostech, v naší společnosti eh, se lidé eh, mohou mobilizovat navzdory někdy velkým vzdálenostem a postavení jednotlivce se výrazně posílilo bezprecedentně. Eh, jsou nabourávány monopoly, jsou eh, spochybňovány díky těmto novým technologiím a eh, jsem si jist, že ten dopad technologií nových bude podobně obrovský v naší společnosti jako v jiných společnostech, které se vyznačují větší mírou nebo vysokou mírou represe. Boj za lidská práva se evidentně přesunul online. Jsem členkou strany D66, která před dvěma lety hlasovala pro Eh, právo eh, na přístup na internet jako základní lidské právo a lidé se divili, kladli se otázku, zda eh, nám to neoslabí, spíše nerozmělní základní práva, ale domníváme se, že skutečně jde o jedno, jedno z mnoha základních práv. Právo na přístup k informacím, navzdory různým tabu, například cenzura může bránit lidem v přístupu, eh, v přístupu k informacím o jiných možnostech než těch, které eh, umožňuje daná, daná společnost v oblasti reprodukčního zdraví a podobně. Eh, internet také zakládá možnost svobody, posilnou možnost svobody projevu a svobody schromažďování. Žijeme ve společnosti, kde lidé dokumentují různá porušování lidských práv, a zdokumentovávají a je poté, je poté mnohem obtížnější toto popírat a vyvracet, protože eh, fotoaparáty eh, skutečně se mohou vyskytovat kdekoliv, což je někdy dobré, někdy, někdy zlé. V každém případě se proměnil způsob, jakým pohlížíme na lidská práva. Než jsem byla zvolena do, do Evropského parlamentu, eh, zabývala jsem se také, také tribunálem, trestním soudem pro bývalou Jugoslávii, procházela jsem tu dokumentaci, ty válečné zločiny a pamatuj si, jak tehdy bylo vzácné narazit na fotodokumentaci, a to nemluvím vůbec u, o videozáznamech to eh, bylo považováno eh, téměř za poklad. Jediná svědectví eh, byla, byly výpovědi svědků, které bylo třeba navzájem srovnávat a ověřovat a znovu ověřovat. Taková byla situace ještě před 15-20 lety, ale vezměme si, jaké množství toho svědeckého materiálu máme k dispozici dnes. Ovšem zároveň ti, kdo eh, chtějí vykonávat represi, eh, se také učí rychle a učí se navzájem a možná jsou eh, více zkušení a mají více informací a poznatků o tom, jaké možnosti tyto informace, tyto technologie poskytují lidé byli i mučeni kvůli tomu, že se registrovali například na, na sociální sítě, byli mučeni, aby, aby vydali svá přístupová hesla. Tunisko je známé, že se snaží takto eh, prolamovat do soukromí a do soukromých hospodářských toků. V Syrii ještě eh, loni v zimě eh, teprve loni v zimě pardon, byly, byly, byla rozvolena, rozvolněna ta omezení, podobně jako v Azerbajdžánu, jak jsme to slyšeli, tak aby lidé tak aby lidé začali využívat eh, sociální, eh, sociální sítě, protože vlastně poté stát toto mohl monitorovat a získat lepší přehled o, eh, o tom, kdo je v kontaktu s, tý, s kým a podobně. V Syrii tady skutečně funguje monitorovací systém, spolupracuje se také s Bahrajnem, s Iránem, s těch technologiemi víme, že v Iránu prakticky polovina vězňů byla, jim byly předloženy přepisy či kopie e-mailové, e-mailové komunikace eh, v době různých, eh, různých nepokojů se také používají tyto metody. Takže myslím, eh, co z toho pro nás vyplývá. Měli bychom dva na to, abychom zbytečně nadměrně neregulovali, neregulovali internet, jakožto politici samozřejmě musíme také Eh, konzultovat a spolupracovat jak s národními společnostmi, tak eh, s nevládní společností, s, ne, s občanskou společností, s nevládními organizacemi. Eh, jsou důležité principy, jako je demokratický dohled a oddělení státní moci. Je třeba také řešit rozumným způsobem hrozby, bezpečnostní hrozby v kybernetickém prostoru. Dále je třeba se orientovat ve eh, vlastnické struktuře, tak abychom, tak abychom nevědomky nepomáhali komukoli, kdo eh, se dopuští represa potlačení lidských práv, čili eh, jednotlivé subjekty musí nést odpovědnost, to se musí promítnout i naši, do naší obchodní politiky a musíme se zaměřit také na vývojovou fázi technologií, tak abychom měli jasnou představu o tom, jaké dopady případně nově vyvíjené technologie mohou mít. Abychom se zachovali důvěryhodnost, nesmíme podrývá, oslabovat cíle naší zahraniční eh, politiky či rozvojové politiky eh, tím, že bychom eh, vyváželi na nesprávná místa technologie vyvíjené, produkované v Evropě. Ještě na to bych řekla, že technologie internet se výrazně proměnily, ale základní práva jednotlivce nikoli a to bychom měli vždy mít na paměti. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji paní Šáke, Šáke. A Nyní, po té, co jsme si vyslechli, tak zajímavá vystoupení našich panelistů, eh, přicházejí na řadu naši laureáti z tří různých eh, kontinentů. Nejprve paní Litvina, držitelka Sacharovy ceny z roku 2004. Máte slovo. Na pět minut poprosím. Eh, dobrý den. Dobrý den. Já budu mluvit rusky. Já bych vám chtěla nejprve poděkovat. Poděkovat vám za možnost vystoupit před eh, tímto významným publikem a mluvit tady o problémech, které řeší moje země. A to eh, v souvislosti eh, s problémy, které souvisejí s rozvojem internetu, sociálních sítí. V této souvislosti bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že mm, nedemokratických zemích je to jedinečná možnost, jak dát lidem možnost získat informace, jak šířit informace, protože v nedemokratických režimech na informace existuje monopol. Prostor informací je pod kontrolou a médiím, jsou vnucovány propagandistické funkce a pro lidi je velice obtížné v životě se orientovat a chápat, eh, co se děje jak v rámci jejich vlastní země, tak eh, i mimo ve světě. A dnes eh, v podmínkách hospodářské krize, kterou prochází i Bělorusko, samozřejmě vidíme určitý pozitivní jev a to, že jsme že máme k dispozici necenzurované informace, svobodné informace, což je skutečnost, která dává nezávislým žurnalistům, novinářům obrovskou eh, sílu, pomáhá nám uvědomit si naši nesmírně závažnou roli a uznáváme, uvědomujeme si naši povinnost informovat společnost a naše občany. Takže to je přesně ta funkce, kterou teď v naší zemi sehrává internet. Je to prostředek pro výměnu a šíření pravdivých informací. Samozřejmě, že úřady na to zareagovaly, pokud jde o rozšíření používání internetu a zareaguje dokonce formou legislativy a to pokusem začít internet kontrolovat. V Bělorusku všechny zdroje, které eh, poskytují služby na území země, eh, musí mít eh, státní registraci a identifikuje se také uživatel internetových kaváren, protože bez registrace není možné v internetových kavárnách eh, internet používat. Pro přístup k internetu je třeba předložit minimálně eh, občanský průkaz či pas. Existují také tzv. černé seznamy, kde je zhruba 30 eh, zdrojů a tam se dostali především já se bojím říci radikální, ale řekněme aktivní informační zdroje, jako jsou například eh, charta nebo eh, běloruští partizáni a tak dále. A co to znamená být na černé listině? To znamená, že přístup k těmto webovým stránkám je zakázán a není možné eh, se nalogovat na tyto stránky z veřejných míst. Internet, eh, bez ohledu na tento pokus eh, internet dostat pod kontrolu, je pořád ještě svobodným prostorem pro šíření informací. A díky internetu po celé zemi, no nejenom eh, v Bělorusku, celý svět vlastně měl možnost díky internetu sledovat například soudní řízení, včetně řízení s panem Běláckým, o kterém jsme tady dnes mluvili existovaly reportáže online a to eh, přímo v reálném čase umožňuje sledovat eh, průběh řízení. A pak je tady ještě druhá velice zajímavá funkce, kterou internet eh, v Bělorusku plní, a to je taková mobilizační funkce. Po posledních prezidentských volbách jsme byli všichni svědky toho, co to znamená mobilizace protestních nálad, co to znamená lidské mínění a možnost mobilizovat veřejnost právě díky síťovým technologiím. A v létě proběhla vynikající akce bez vůdců a vlajek. Byla to revoluce přes sociální sítě, když e, lidé stejně smýšlející se dohodli na e, datu a hodině, kdy se sejdou, mlčeli, bez ničeho jenom tak e, vyjdou na ulice společně je procházejí a ta krutost, s jakou se potom potlačovaly tyto akce, eh, ukázala, nakolik se naše moc eh, této mobilizační funkce internetu bojí, nakolik se bojí této mobilizace a konsolidace samotných lidí. A internet v Bělorusku nám eh, dal také možnost projevit solidaritu s těmi, eh, kteří žijí v útlaku. Takových je dnes hodně. Sbírají se podpisy a sbírají se tak nakonec i prostředky pro rodinné příslušníky, jejichž eh, příslušníci jsou buď to ve vězení, nebo jsou proti ním vedeny různé druhy represe. V poslední době nás nepokojuje především následující eh, věc a to, že sklouzáváme do sebeizolace jakožto země. Takže například já eh, spojuji s rozvojem internetu a sociálních sítí eh, určitou perspektivu na demokratické změny v mé zemi. A doufám, že v těch podmínkách, kdy máme k dispozici tyto nové technologie, mm, není podle mě možné úplně ze země udělat Eh, řekněme, uzavřené, nepřístupné území. Takže eh, já doufám, že internet pomůže eh, k demokratickým přeměnám v zemi díky tomu, že informace budou pro lidi dostupné. Děkuji. Ευχαριστώ πολύ. Μετά την κατάσταση στη Λευκορωσία και τις δυσκολίες... Děkuji. Vyslechli jsme se tedy, jaká je situace v Bělorusku. a jaké tam jsou problémy s užíváním internetu. E, nyní se přesuneme e, na další kontinent, do Afriky. Vyslechneme si paní Ibrahim, nigerijskou právničku, e, která se věnuje obhajově, obhajově práv žen. Máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředseda Evropského parlamentu, eh, ctěné poslankyně, ctění eh, poslanci, myslím si, že eh, zejména v podvýboru pro lidská práva máte opravdu úžasné, úžasné poslance a poslankyně. A chci říct, do jaké, do jaké míry jsme vděční za tuto možnost se zde takto sejít a ve se zkušenosti. A jsem ráda za možnost účastnit se diskuse v tomto panelu. A myslím, že zítra se staneme těmi, kdo eh, rozumí dvěma řečem. Řeči technologií a řeči vědy. A myslím, že ženy by měly být součástí té avantgardy a zejména, zejména ženy v rozvojových zemích. My vám eh, děkujeme za to, eh, že se s námi dělíte o některé informace o nových technologiích, zejména komunikačních. Eh, druhá věc, kterou bych ráda uvedla, se týká vlivu žen a vlivu žen v digitálním světě. Já si myslím, že pokud chceme budovat rozvíjet takový model společnosti, na který můžeme být hrdí, pak musíme zapojit ženy a to e, ve všech oblastech. Od těch nejzákladnějších až po, e, až po jadernou fyziku. E, začínali jsme v malém, na venkově, bojovali jsme za základní gramotnost, která byla pohou iluzí a já bych tady ráda pohořila o tom, do jaké míry technologie, zejména telefony, telefonie, vytváří přidanou hodnotu, e, například na venkově, protože ti bezmocní, ti, e, které doposud nebylo vůbec slyšet, e, nyní díky tak jednoduchému nástroji, jakým je telefon, vlastně se ocitají v úplně nové situaci. Telefon definuje vaši, vaši hospodářskou pozici, protože jedna žena z rodiny například jde na trh, jedna zůstane na farmě a zatímco a mohou se nyní ověřovat eh, po telefonu ceny. Takže ta žena, která je vyslána na trh, přesně ví, jaká je nejaktuálnější cena ehm, kukuřice nebo, eh, nebo arašidu. Takže se spojí po telefonu ehm, se ženou eh, doma na statku a na farmě a toto skutečně naprosto proměnilo hospodářský život lidí. Já eh, jsem nedávno eh, vyjela eh, na venkov do hor, do lesů. A na vrcholu hory tam stála žena a hovořila po telefonu. Já jsem si, já jsem si řekla, no to je neuvěřitelné, jak se tady situace změnila. Celá léta jsme bojovali proti negramotnosti a byl to, byl to sisyfovský boj, Ale teď prostě lidé vyťukají telefonní eh, číslo, eh, ale jak? A potřebují znát, potřebují znát abecedu, tak aby, tak aby mohli do telefonu, do zpráv psát jména svých dětí a podobně. Takže to, o co jsme celá léta usilovali, co se nám nedařilo eh, na venkově, protože muži, ale i ženy měli dojem, že vzdělání není potřeba, tak nyní díky telefonu zjišťují, že potřebují znát číslice do desítky, že potřebují znát abecedu. Takže v posledních několika letech se eh, situace v oblasti gramotnosti výrazně proměnila díky, díky mobilním telefonům. A na závěr bych ještě ráda řekla, že cesta do budoucna, cesta směrem k lidské důstojnosti bez ohledu eh, na pohlaví, na eh, rasu, na barvu pleti, na zemi původu. Myslím, že tím hlavním definicím faktorem do budoucna je rozumět řeči technologie a rozumět řeči vědy. Děkuji za pozornost. Thank you very Děkuji vám, paní Ibrahim. A nyní pan Ying Scheng z Číny. Prosím. Máte slovo. Děkuji. Já jsem velice rád, že mám tuto možnost vystoupit v Evropském parlamentu a promluvit o internetu, což je velice důležité eh, téma. Po arabském jaru si všichni uvědomují, že internet může lidi skutečně mobilizovat a že je eh, dobrým revolučním nástrojem. Před deseti let lety si v Číně lidé uvědomili význam internetu a Číňané eh, internet velice aktivně využívali a mohou eh, vyvíjet určitý tlak na vládu. Před několika měsíci například čínská vláda zadržela jednoho eh, umělce a lidé se spojili na internetu a vládu přinutili umělce propustit. Čínská vláda se ho snaží sice nyní zatknout znovu, ale opět se lidé spojili ještě ve větším počtu a během několika málo dní bylo schromážděno přes 10 milionů jenů a objevil se obrovský proces, protest proti jeho začení. Chci tím říci, že internet je skutečně mocným nástrojem, který podporuje vyjadřování lidí. Samozřejmě, že západní firmy, které mm, internet vybudovaly, eh, udělali pozitivní věc, ale nemožná stoprocentně pozitivní. Eh, v Číně byla velice brzy zavedena cenzura internetu a bohužel ta technologie používaná pro cenzuru je ze západních firm a firmy jako Google a Yahoo ku příkladu nabídly čínským vlá- čínské vládě informace o lidech, kteří internet používají a používají pak tyto informace jako důkazy u soudu, což samozřejmě nějak těm eh, statečným, kteří se nebáli říci svůj názor, nepomohlo. Takže chci říci, že eh, západní firmy, politici by si měli uvědomit, eh, že i technologie mohou být používány různým způsobem, to znamená vládou nebo vládami i zneužívány diktátorské eh, režimy technologie zneužívají a lidé pak nemohou internetu používat skutečně volně, svobodně, protože vláda internet kontroluje za podpory západních eh, technologií. Řada čínských přátel mi řekla, abych zmínil skutečnost, že západní firmy podporovaly čínskou vládu a diktátorské režimy a v tom, aby bránili lidem se na internetu volně vyjadřovat. Západní země a vlády eh, by měly eh, více zakročit. Například americká vláda velice obezřetně vyjednávala vztahy s své vztahy s čínskou vládou a to kvůli um, určité naději na finanční výpomoc a přitom ignorovali úplně otázku zneužívání lidských práv. Čínská vláda nenaslouchá západním zemím a západní aktivisté eh, si stěžují, že když chtějí mluvit o lidských právech, tak je v čínské vládě vůbec nikdo neposlouchá, všichni je ignorují. A tato situace je úzce propojená samozřejmě s finanční situací ve světě. Řada čínských přátel mě prosila, abych vás zde informovala o tom, že jednak čínská vláda nezachrání eh, skutečně západní země, protože vás vždy bude vidět jako nepřítele. A za druhé, pokud je otázku lidských práv, a o zá, pokud je o otázku základních hodnot, tak se myslím eh, a doufám, že západní eh, společnosti nestratí své hodnoty. Vy samozřejmě chcete dělat eh, biznes a prosperovat, ale prosím nezapomínejte na základní hodnoty, na lidská práva. Já doufám, že jak si má slova padnou na úrodnou půdu. Já samozřejmě tady nezastupuji všechny eh, čínské spoluobčany, ale řada z nich jsou skutečně odvážní lidé, snaží se pomoci Číně, eh, nasměřovat jí k demokracii. A já doufám, že západní eh, země eh, se budou zamýšlet nejenom nad krátkodobými cíly, ale budou uvažovat dlouhodobě. Například během arabského jara západní země ehm, nepostupovaly úplně nejlépe, protože hm, se báli celé řady věcí, celé řady kroků a zdálo se, že západní země nepochopily úplně eh, to, že lidé v arabských zemích mají stejná přání, stejné hodnoty, stejné tužby jako vy v západním světě. A podobně, eh, pokud jde o Čínu, pokud nebudete sehrávat eh, aktivní roli, tak ztratíte náklonost eh, čínských lidí lidé v Číně mohou být zklamáni a jsou zklamáni některým nedávným chováním západních zemí. V Číně jsou lidé, kteří milují svobodu, chtějí stát při sobě a snaží se, aby svět byl lepším místem, eh, který bude prost konfliktu. Děkuji. Zase Děkuji mnohokrát a nyní bych si dovolila dát slovo panelistům na krátkou reakci. Každý minutu, prosím pěkně, abyste zareagovali na to všechno, co nám tady řekli laureáti Sacharovovy ceny a pak dám slovo našim hostům. Ale myslím, že pan Kelly chtěl ještě něco říci. No minutu, prosím. Thank you very much. Děkuji. Já myslím, že podobně jako ostatní tady v sále eh, jsme se se zájmem vyslechli tyto příspěvky. Já bych tomu doplnil jednu věc. Eh, chtěl bych všechny ujistit, že v Číně jsme nikdy nepředali informace o uživatelích čínské vládě. O tom jsem chtěl našeho kolegu z Číny ujistit. Eh, rozhodli jsme se, jakožto firma předtím, než jsme spustili eh, své služby před několika lety, že toto nikdy neuděláme a Minulý rok jsme, jak víte, skončili se sebecenzurou v Číně se všemi důsledky, o kterých asi víte, ale eh, skutečně velice zaujalo to, co jste říkal. Já se z toho chci poučit tak, že se jedná o bitvu jak pro aktivisty, pro vlády. Eh, obě strany mohou, mohou vyhrát. Je potřeba eh, přetrvávat, nadále vyvíjet ten tlak nevzdat se toho boje, protože uvědomme si, že jsou tady lidé, kteří na tom nejsou tak dobře jako my. Děkuji. Ještě nějaký další příspěvek, prosím. No, no, okay. I thought maybe the previous speakers were... Já jsem myslela, že možná eh, nejprve dojde na eh, předchozí řečníky. Tak jenom stručně. Já myslím, že to jenom potvrzuje i to, eh, v čem se angažuji já zde v Evropském parlamentu, a to je důvěryhodnost Evropy, pokud je lidská práva a role, kterou Eh, cenály technologie, jež jsou exportovány odsud od nás a dostanou se do ruk vlád, jejich bezpečnostních složek, policejního aparátu, ale také státních podniků a dalších eh, dalších spolupracovníků, kolaborantů těchto represivních režimů. A nemůžeme, eh, nemůžeme prostě řešit pouze problematiku technických norem. To je, myslím, důležité. Protože samozřejmě jsou to technické normy u evropských podniků, které právě technologie, které všichni, které všichni používáme. Je zde eh, pojetí lawful interception, tedy eh, zákonného, eh, zákonného zachytávání soukromých komunikací a informací. To může nastoupit například, pokud je pohřešované dítě nebo se ztratí lyžař v lavině, ale musíme se podívat na to, že je úplně odlišný kontext tam, kde funguje takto, policie umožňuje využití například využití signálu GPS k lokalizaci jednotlivce tam, kde existuje právní stát, ale co to tež potom znamená i jinde, kde nefunguje právní stát a, a GPS se využije k, k identifikaci, na kterém rohu e, kterých dvou ulic se právě sešlo deset e, lidí, deset občanů. A tady se chci dotknout toho, co říkala paní Ibrahimová, jak důležité je mít e, přístup, přístup k internetu, jak eh, to je důležité pro lidi všude ve světě, ale obzvlášť pro ženy. Já si myslím, že to bychom si měli vždy uvědomovat. Děkuji, děkuji paní Šaké a nyní dám slovo panu profesorovi Georgeovi eh, Kuševilovi z Mezinárodního centra pro eh, konflikty a vyjednávání. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za vaše velmi zajímavé prezentace. Je vynikající, že i nadále jednáme o vyživení technologií na ochranu lidských práv. Myslím, že jsme se dostali do bodu, kde se nemusíme, kde nemusíme omezovat eh, jazyk eh, výrazevo deklarací o lidských právech eh, na jazykové prostředky požené v dobách francouzské revoluce. Musíme zavést moderní jazykové prostředky, to znamená pojmy jako je svoboda informací a přístupu k informacím jakožto nescizitelného práva pro každého jednotlivce v moderním technologickém světě. Všichni víme, že většina z nás zažívá perlustrace eh, osobní i institucionální korespondence za tiché, eh, za tiché kolaborace soukromých eh, poskytovatelů služeb. Eh, je to těžko eh, vysledovatelné, dokladovatelné, eh, těžko vysledovatelné, kde k tomu dochází. Víme, že některé země dokonce mění legislativu tak, aby usnadnili svým mocenským strukturám tak intervence a usnadnili omezování přístupu k informacím po internetu. Pohybujeme se směrem ke světu, kde bude situace velmi selektivní, kde toto všechno bude moci být manipulováno a pro mezinárodní agentury organizace bude obtížné to řešit, eh, reagovat na tento problém. A proto navrhuji, abychom se začali zabývat eh, tím, že bychom eh, zavedli svobodný tok informací po internetu, samozřejmě pokud to neodporuje ústavním normám, abychom toto vnesli a vepsali do mezinárodní do, do deklarace o lidských právech. To znamená, že by bylo možné, jak si eh, s tímto argumentem potom dát červenou kartu vládám, které porušují tento princip. Děkuji mnohokrát a nyní se vyslechneme z Ugandy paní velvyslankyni Miriam Blaga. Přejete si říct slovo? Prosím, jaký je váš návrh? We have 15 minutes for interaction. Máme 15 minut na diskusi. Omlouvám se, já jsem nežádala o slovo, paní předsedkyně. Please. Ano, prosím. Představte se, prosím. Děkuji, jsem ze Srbska, eh, z hnutí Odpor, anglicky tedy Resistance Odpor. Eh, je to hnutí, které dosáhlo eh, stavení Miloševiče a poté také jsem pracoval pro organizace Kalmas, pro strategii pro nenásilné, nenásilné cesty. My vyvíjíme například školící činnost, Eh, včetně pro občany eh, Ukrajiny, Gruzie, eh, Malediv, Venezuely během referenda v roce 2008, Lebanon, Libanonu, když došlo k vyhnání syrských vojáků, aniž by padla jediná, jediná kulka. Naše hnutí tedy, naše zásady jsou nenásilné, ale u nových médií existuje určitá hrozba, totiž můžete porazit svého protivníka ve virtuálním světě, ale eh, musíte jej také porazit v reálném světě. A my eh, považujeme internet, nová média a sociální sítě eh, za pouhý nástroj, což tady jasně osvětlili i panelisté a myslím, že tak by to mělo zůstat. To znamená, jde pouze o nástroj, který je nesmírně efektivní a užitečný, ale ehm, je to pouhý nástroj. E, pokusím se ještě e, trochu osvětlit, jak je nyní vývoj. E, v Srbsku, když jsme začali působit, byl internet ještě v plenkách, máme to tak říct, a nevím, jaký bude další vývoj. Zda budeme mít internet a sociální sítě. Já Eh, vím, jaká je situace v Srbsku, jaké jsou životní podmínky, takže je možné, že zůstaneme u počítačů a eh, že bychom zůstali u počítačů, nikdy nešli do ulice a touto cestou neporazili Miloševiče. A takže musím říci, že reakce je někdy vlastně, pomala, Předtím zde byla situace v Libii. Myslím, že síť držitelů Sacharovovy ceny by měla eh, více podporovat eh, nenásilné bojovníky za lidská práva, eh, pokud chceme, aby to, co se dělo v Libii, Afganistánu, Iráku, Kosovu, a doufejme, e, se už nebude dít v Syrii, aby se to neopakovalo jinde, abychom, e, abychom rozvíjeli další příběhy úspěchu naopak. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Prosím, e, představte se. Děkuji, jmenuji se Si Pin Hua. Zastupuji zde, respektive již dvě desetiletí působím jako aktivistka za lidská práva a e, také jsem e, spolupracovník s pana Wei Jingshenga. Kromě toho mám 27 let zkušeností s internetem. E, to znamená, že jsem pravděpodobně jednou z nejzkušenějších v této oblasti. Byla jsem manažerkou sítí a počátečnou manažerkou početou dobu v minulosti a proto tedy věnuji pozornost oblasti internetu. Ráda bych zdůraznila, znepokojení těch eh, politického světa, podnikatelského světa, eh, ohledně eh, situace v oblasti lidských práv v Číně, jak podpořit tamní aktivisty, abychom tedy situaci dále nezhoršovali. To zajímá západní svět, tato otázka. Před několika lety Yahoo kvůli spolupráci s čínskou vládou způsobilo to, že se že eh, dostal například pan Šetao a řada eh, dalších aktivistů. Pan Šetao dostal dokonce trest odnětí svobody ve výši 10 let. A dokonce i Google, jak dobře vím, eh, mnoho měsíců předtím, než Google přiznal, že jeho internetové účty byly někým nabourávány, naši aktivisté za lidská práva nám již říkali, že jejich účty na Google eh, byly eh, napadeny hackery. Ale asi nejdůležitější problém, podle mého, je eh, vědomá pomoc, vědomá podpora čínské vlády high-tech firmami, jako je Cisco, to znamená, jde o západní firmy, které pomáhají čínským orgánům, čínské vládě využívat hardware a v minulosti to vedlo k tomu, že když nám volali disidenti eh, z, eh, z, z automatu, tak nyní čínské policie trvá Trvalo to dříve půl hodiny, dnes to trvá pouhých několik minut, než policie daného aktivistu zadrží, protože eh, Čína dovezla tak, takto mocnou technologii ze západu. Takže já bych ráda varovala západní podniky eh, i západní vlády, aby si uvědomovali, nebo aby dobře zvážili, než poskytnou nějakou technologii, k jakým uh, účelům může být použita, nejenom dobrým, ale také opravdu uh, zlým. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Prosím. Vyslechneme si ještě Vyslechneme si ještě dva názory. Krásný dobrý den, já jsem z Lekaru bez hranic eh, novinář bez hranic. Já bych velice rychle rád řekl, že tato válka, protože to je válka, je bojována na dvou frontách. Technika a texty. Co se týče textu, tady bych jenom upozornil na iniciativy, které vlastně přijímají také laureáti Sacharovovy ceny. A vlastně o tom jsme hovořili dnes dopoledne. Snažíme se uh, konkretizovat se. Jedná se o formální výzvu Evropskému parlamentu. Zatím to bylo podepsáno nepříliš mnoho, ale to je pouze otázkou času a možností, které jsme měli vyzvat Evropský parlament, aby nepodepsal akta, protože Evropský parlament se měl vyjádřit k textu internet zítra. Ale když já říkám, že je to zásadní, eh, je to skutečně absolutně zásadní pro nás. Mělo by se to odmítnout, protože to je záležitost týkající se svobody tisku a Evropský parlament by tady mohl velice silně zareagovat a mohl se postavit proti tomu. Ne proti povaze eh, těch akta, ale proti textu, jak je formulován teď. A druhá iniciativa na úrovni textu, víme, že Evropský parlament tady pracuje, ale ne vždy je to eh, pro nás příznivé. Nevždy se to odrazí v příslušné legislativě, která je příliš eh, komplikovaná ale je možné eh, spolupracovat eh, s podniky, které by šly nad rámec určitých deklarací nebo listin, ale aby tady bylo závazné prohlášení, kde by se možná na jednu stranu dali, možná, že se vám to bude zdát divné, eh, když to řeknu já, ale prostě zajím, aby se tady nezačalo zajímat se pouze o obchodní a komerční záležitosti, protože není možné zadržet trhy, to prostě nemá cenu ani se o to snažit. V současné době máme na jedné straně lidi, kteří mají otevřený, kteří chtějí otevřený internet participativní, vytvářející sociální sítě a na druhé straně je tady technologie, eh, která se prodává Eh, proto, aby stát eh, měl vlastně možnost přes internet si udělat intranet, čili máte intranet americký, který bude úplně jinak než intranet evropský, například s ohledem na legislativu. A to z komerčního hlediska nemá vůbec žádný smysl. A musím ještě říct si, válka je technická. To znamená, že my všichni se účastníme toho ve jménu Sacharova, protože my bychom měli skutečně dávat peníze do toho, čemu se říká otevřené zdroje. A rád bych zopakoval, my jsme tady jako NGO v schizofrenické situaci. Na jedné straně tady máme prostředky, abychom organizovali technické prostředky a na druhé straně jsou to titíž, kteří to financují pro druhou stranu. Tady je něco, co prostě nefunguje. Není to koherentní mít tady takovouto pozici. A tudíž apel na Evropský parlament, aby podepsal tu naši výzvu. Eh, Je to formální výzva nepodepisovat akta. Prosím, přeskoumejte, eh, že dohoda vyjednaná tímto způsobem by neměla projít parlamentem, neměla být schválena. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane, za tento nový rozměr, který jste vnesl do naší diskuze. Kdo by si ještě přál ujmout se slova, prosím pěkně, pane jsem příslušníkem bojovníků za lidská práva v Iránu a jsem eh, bruselský, eh, belgický ekologista, čili uprchlík iránského původu. A dnes ráno jsem tady hovořil, protože tady nebyl žádný formální reprezentant Iránu, který by byl pozván ale dnes poledne jsem se setkal s paní Še, která tady byla v rámci e, výboru starající se o evropské záležitosti, o iránské záležitosti, byla to Madame Sheikh a hovořili jsme o e, politování hodné situaci lidských práv e, v Iránu. Ale já mám otázku na našeho přítele z Google, protože se tady hovořilo o výhodách technologie. V tom souhlasím, ale je to přeci také nebezpečné. Google nedával příliš dobrý pozor, na, když byla krize v Perském golfu a iránský lid se cítil zneuctěn eh, eh, a měl pocit, že tady je nebezpečí, že vznikne válka mezi iránským lidem a Araby jenom kvůli tomu slovu, protože Perský záliv označovali arabským zálivem je třeba dávat pozor. Tento název nebyl změněn OSN a proč, je, proč si Google prostě dovolil eh, najednou přejmenovat teperský záliv na Arabský záliv. A potom tady padlo rozhodnutí sankcí proti iránské vládě. Ptám se Google, můžete například eh, z, eh, přestat poskytovat servis tajným iránským službám? Eh, aby nemohli zneužívat vaše služby přes internet. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, pane. Předtím, než dám slovo členům panelu, našim panelistům, aby mohli zareagovat na to, co zde zaznělo, eh, je tady někdo další z účastníků, který by si přál ujmout se slova? Není tomu tak. Eh, v tom případě si dovolím dát slovo panu Kolincovi a potom ostatním panelistům. Prosím pěkně, máte slovo. Thank, you, thank you. Děkuji. Zazněla tady několik, několik poznámek, které se týkají Google. Já příliš veřejně nevystupuji, ale eh, stejně vím, že na nás lidé mají spoustu otázek a to je v pořádku. Pokud jde k té poznámce eh, od pana z Iránu, tak eh, bych řekl toto. Pro nás je velice obtížné poskytovat služby v zemi, Eh, kde se eh, informační a komunikační technologie kontrolují ze strany vlády. Eh, my nevlastníme kabely nebo něco podobného, abychom měli přesnou kontrolu. Pokud jde o ten název zemí nebo konkrétních zálevů a tak dále, asi máte na mysli teď Google Maps, naše mapy, tak vím, že existovaly určité mm, spory, pokud jde o názvy, zeměpisné názvy a někde se velice obtížně tyto spory řeší a rád si o tom bilaterálně s vámi promluvím později. Eh, nevím úplně přesně, jestli jsem pochopil eh, tu otázku koluze s iránskými bezpečnostními složkami. Já chci říct, že my jsme se nijak nespolčili eh, s těmito bezpečnostními složkami. Byli bychom skutečně poslední, s kým by oni podle mě i chtěli mluvit. Ale opět si to můžeme probrat bilaterálně. A ještě dvě poznámky na závěr to je taková mm, výzva a volání po jednoduchých opatřeních, které by mohl přijmout třeba Evropský parlament či, poslední, či podobné instituce. Souhlasím s tím exportem technologií, o tom, jak jsme o tom tady mluvili. V Nizozemí je takové hnutí eh, na eh, zakázání vývozu technologií, které eh, umožňují tu kontrolu internetu. My jsme tady ale mluvili o tom, že Internet umožňuje volné šíření informací, na to nezapomínejme. A já bych byl rád, aby volný eh, pohyb eh, informací eh, a cenzura a tak dále byla považována za věc, kterou probírá VTO, protože se jedná vlastně o určitou překážku obchodu a jinak s kolegou z Iránu si velice rád promluvím po tomto panelu. Osobně děkuji. Děkuji a nyní Pan eh, Podefat, prosím. Ano, pár věcí k tomu, eh, zda informace na internetu jsou lidským právem. Tak eh, Článek 19 eh, současné eh, charty základních práv eh, zajišťuje základní přístup k informacím ve všech podobách a médiích, takže já si myslím, že lidská práva na internetu jsou zajistěna současnými nástroji na obhajobu lidských práv. A pragmatičtěji to za to když si vezmete rezoluce OSN, které se týkají práv na internetu, tak eh, kdybyste dali o něčem takovém hlasovat, eh, tak eh, to jistě neprosadíte, protože už od roku 2000 usnesení o lidských právech jsou většinou přehlasována nikdy si nezískají takovou podporu, jako tomu bylo třeba v 90. letech. Ta podpora se ztrácí Podívejte se na to, eh, na ty vzorce při, eh, při hlasování. Eh, je řada zemí, které dnes v OSN hlasují proti takovýmto rezolucím a myslím si, že v tuto chvíli by bylo velice nevhodné předkládat prostřednictvím OSN rezoluce o lidských právech a považovat takové jednání za úspěšné. Pokud jde o export připojovacích technologií eh, Siskem nebo Nokia eh, do Číny, Iránu a tak dále. Ano, tato situace se eh, podle mě lepší mění Nokia na sebe, bere větší odpovědnost, lépe prověřuje smlouvy, které podepisuje. Já jsem byl mm, minulý týden na jednání v Londýně, kde řekli, že odmítli pět kontraktů za poslední dva měsíce ze strany čínských společností. To znamená, že tady vidíme na straně zahraničních západních společností určitý posun při jednání eh, s partnery eh, v Číně a podobných zemích. Pak eh, Jedna věc eh, z Privacy International, která se týká opět exportu mm, technologií. Bylo zjištěno, že technologie, které používají opresivní režimy, většinou vyvážejí eh, velice malé eh, společnosti ve Francii, Německu, Itálii, Spojeném království, firmy, které vidí přesně, co dělají, které eh, mají informace od těch eh, partnerských vlád o tom, co je potřeba eh, dodat dokážou eh, tyto technologie eh, zajistit. Nejde tedy o žádné veliké firmy, o kterých tady často mluvíme a na které útočíme, ale jsou to relativně mm, drobné společnosti, které komise a parlament by mohly velice dobře eh, zacílit, aniž by to poškodilo evropské hospodářství či mezinárodní vztahy, mezinárodní obchod. Takže je určitě možné najít lidi, kteří dobře vědí, co dělají a zakročit proti ním tyto informace už eh, začínají eh, objevovat, má, začínáme je mít eh, k dispozici. Já si myslím, že na to by se mm, měly instituce zaměřit. Je třeba sledovat a snažit se monitorovat tuto rychle se měnící měnící situaci, kdy to, co se stalo před několika lety, dnes už nemusí být vůbec balidní. Děkuji. Jenom stručně. Ano, já bych jenom stručně chtěla říci, že ráda slyším od zástupce Google, že podporují svobodný internet a podobné iniciativy, které my jakožto obhájci lidských práv považujeme za důležité. My doufáme, že velké společnosti mm, na to to budou myslet, ale já chci poukázat eh, na to, že ve skutečnosti tomu tak vždy není. Tyto firmy Eh, takto jednají jenom, když jsou tomu donuceny. Eh, já jsem jmenovala Cisco jako příklad, Google, musím to říct, omlouvám se, my jsme věděli už měsíc před vaším eh, oficiálním prohlášením, že byl váš internet ohrožen hackery. My jsme o tom věděli, že už to řeší čínská vláda. Když jste o tom ale věděli, když o tom věděla čínská vláda, jak to, že jste o tom nevěděli vy a pokud jste o tom věděli, proč jste nikoho neinformovali? Je to eh, problém, o kterém se eh, vědělo dávno před vaším prohlášením, anebo případ Yahoo, poté co eh, proběhl ten skandál s Yahoo ohledně toho, jak byli čínští aktivisté posláni do vězení kvůli spolupráci Yahoo s čínskou vládou, tak Yahoo vyčlenila miliony dolarů jakožto očkodnění, ale v podstatě vše, co chtěli, bylo ukončit tu situaci, potlačit ten skandál, aby to nepoškodilo jejich pověst, ale nezajímali se o osud eh, těch aktivistů. Hlavně chtěli, aby jim neklesly akcie na burze. A poslední eh, osobní příspěvek, když mě zatkla v Číně tajná policie, tak eh, mě čínský režim řekl, stačí, abyste s námi začala spolupracovat, eh, ale já jsem samozřejmě kvůli svědomí něco takového udělat nemohla, ale oni argumentovali dokonce i západní firmy stojí na naší straně, stojí na straně čínských úřadů. proto e, říkám, že západní firmy se stávají také jenom e, z lidí a měly by v těchto firmách na dodržování lidských práv myslet. Děkuji. Thank you so much. Uh, thanks to everyone for the wonderful interventions. I think our Děkuji mnohokrát, děkuji všem za vaše úžasná vystoupení. Myslím, že právě tak to musí začíná naše práce. A je jasné z toho, co jsme zaslyšeli, že to je tematika, která se týká celého světa, každého kouta světa, mladých, starých, vlastně vzdělání, eh, obchodu, etiky, zahraniční politiky, obchodu a tak dále. Já bych ráda vyzvala všechny z podnikové sféry, z nevládních organizací, ale zejména také držitele Sacharovy ceny. Ráda bych vás vyzvala ke spolupráci se mnou a kolegy v Evropském parlamentu, abychom formovali nějakou eh, on, online strategii pro svobodné vyjadřování na internetu. Eh, myslím si, že eh, toto je dobrý začátek pro takovouto iniciativu. Děkuji mnohokrát a nyní bych ráda dala slovo panu Liboru Roučkovi, místo předsedovi Evropského parlamentu, pro závěrečné slovo v tomto panelu. Děkuji, Rody. Takže závěrečné slovo, shrnutí diskuse, také zareagovat na dotazy. Čím začít? Samozřejmě dotkli jsme se zde lidských práv a technologií, lidská práva, svoboda myšlení, svoboda projevu, svoboda informací. To vše patří k základním lidským právům. A myslím, že e, z těchto práv se potom vyvinula další lidská práva, například svoboda e, schromažďování svoboda eh, se organizovat, eh, ať již do politického hnutí, eh, v odborovém hnutí nebo do, občanský, do občanských či podnikatelských združení. Toto vše patří k základním lidským právům. Jak to řekli někteří z vás, myslím si, že už bylo dost slov. Už máme hodně textů, prohlášení, ať již na půdě OSN, či zde v Evropě i v jiných částech světa. Rád bych navázal na to, co řekl pan Bazil dnes ráno, dnes dopoledne, že totiž evropský model byl eh, nalomen. A já si to nemyslím, ale eh, dochází ke zneužívání eh, práv, porušování práv v, řad, v řadě části světa, ale také v Evropě. Zmiňoval jste například Maďarsko. Ano, maďarský mediální zákon je evidentně prolomením našeho modelu. Také dochází k porušování našeho modelu a práv v Itálii. Podívejme se na skandál v britských médiích, News Corporation, který otřásl tady britským tiskem. Takže já si myslím, že eh, máme zaveden určitý model, ale dochází k jeho porušování a tomu se musíme snažit eh, preventivně eh, bránit. Dále je zde oblast technologií. Technologie se posouvají ku předu, vyvíjejí se. Srbský kolega hovořil o tom, Eh, o době, kdy internet byl ještě v plenkách a jakou roli sehrál v opozičním hnutí, v hnutí za lidská práva. Já vám mohu říct si svůj příběh, když jsem byl aktivistou za lidská práva v exilu v 70. a 80. letech. Tehdy neexistoval internet, ani mobilní telefony, eh, dokonce ani fax. Jak jsme tedy fungovali? Eh, vše jsme tiskli a to bylo eh, ve Vídni, Londýně, Londýně Paříži či Mnichově, když jsem žila studoval ve Vídni, eh, tak, eh, tak jsme pašovali literat, tiskli a pašovali literaturu do čes, bývalého Československa, Polska a dalších zemí. A potom přišel fax, přišla kopírka a samozřejmě vše začalo být snazší. Dnes je ještě snazší organizovat se v různých typech hnutí díky těmto novým technologiím, díky mobilním telefonům, internetu a tak dále. Někdy si kladu dotaz, co by se stalo s komunismem sovětského typu, kdyby tyto technologie existovaly dříve. O století dříve eh, přežil by komunismus eh, nebo by tyto technologie přispěly k jeho rychlejšímu pádu. To je samozřejmě otázka, na kterou nikdo nezná odpověď. Takže technologie, moderní komunikační prostředky mohou sehrávat zásadní roli při otevírání uzavřených společností a totalitních režimů, autoritářských režimů. Ale jak také zmínil pan Novruzov z Azerbajdžánu, ne všichni mají přístup k počítači, k internetu. Taková je situace v Azerbajdžánu. Kdybychom se zeptali na situaci v Africe, eh, bylo by to eh, patrně ještě markantnější. Ne všichni mají přístup. Takže si myslím, že co je potřebné, je umožnit eh, co nejdříve zvýšit eh, dostupnost těchto komunikačních prostředků, protože je to důležité pro lidská práva, ale jak zmiňovala paní Ibrahim, je to důležité i pro vzdělávání a samozřejmě je to důležité i pro ženy, eh, pro postavení žen, pro osvobození eh, ženy od tradičního postavení ve společnosti, tradičního života, způsobu života a různých omezení, které to sebou nese a také od útlaku. Pan Novruzov zároveň zmínil, že existují dva druhy společnosti. Společnost, ve které existuje přístup, a poté společnost, kde takový přístup neexistuje, eh, k informacím, kde tedy lidé, lidem nezbývá, než spokojit se s oficiálními médii. Eh, protože není k dispozici například blogosféra. A proto si myslím, že v zájmu aktivistů za lidská práva nejenom snažit se otevírat oficiální média, ale, ale především zajistit eh, přístup k internetu a k počítači pro co největší počet obyvatel. Bylo zmíněno, Eh, zaznělo zde od většiny z nás, že internet demokratizuje svobodu projevu a že bychom měli zachovat eh, neutrální charakter internetu. Já myslím, že na tom se všichni shodneme. Na druhé straně, jak zmínil čínský eh, přítel z Číny či přítel z Iránu, ne vždy tomu tak je, protože totalitní autoritářský režim se snaží omezovat tuto svobodu protože pokud se omezuje svoboda eh, starších typů médií, tisku, televize, rozhlasu, pak samozřejmě existuje zároveň snaha omezovat svobodu eh, na internetu. A v mnoha případech, jak se také zaznělo, bohužel západní společnosti napomáhají těmto režimům. Takže přestože hovoříme o morálních problémech, o etických otázkách, Nevždy v našich obchodních vztazích eh, či v obchodní politice se těmito morálními imperativy řídíme. Dal bych opět eh, příklad ze starých časů, před nějakými 30, 35 lety, eh, protože pro Evropu a pro sovětský a postsovětský prostor je důležité si tyto věci připomínat. E, v roce 75 proběhla Helsinská konference a patrně si vzpomenete, že tam byly tři okruhy politická spolupráce a bezpečnostní, dále hospodářská spolupráce a třetí oblastí byla kapitola lidských práv. A tato kapitola pomohla režimy otevřít, pomohla lepší organizaci Pomohla organizace tady Hnutí za lidská práva v Polsku, Československu, Maďarsku, Sovětském svazu, eh, od to také Zacharovova cena. Byl to právě helsinský závěrečný akt, kde pan Sacharov, Jelena voner a další mohli říci, eh, díky tomuto závěrečnému aktu eh, zde je to černé na bílém, naše vláda to podepsala, ratifikovala a my tady chceme, aby tato práva a svobody byly uváděny do praxe. Z tohoto procesu se můžeme, eh, můžeme čerpat ponaučení také eh, v našem přístupu k režimům eh, v Africe, v Číně, v Iránu. Je třeba usilovat o vyváženost mezi bezpečnostními, strategickými zájmy, hospodářskými zájmy a také lidskými právy a potřebou otevírání těchto společností. A zároveň je zde problém v Evropě či v Americe. Zda má být eh, povoleno eh, zákonné eh, zachytávání některých soukromých informací či porušování svobod, jak například přistupovat k pedofilům, neonacistům nebo lidem jako je Bervek. Měli bychom těmto lidem eh, ponechat otevřený přístup, měli bychom je nechat otevřeně zneužívat internet na úkor nás všech, anebo nebo by měly existovat určité prostředky pro například zákonné zachytávání tohoto druhu informací. Myslím si, že to je téma, o kterém musíme diskutovat, eh, samozřejmě ve spolupráci s nevládními organizacemi, tak abychom zachovali volný tok eh, informací. Ale na druhé straně, protože demokracie také má určité prostředky pro to, aby se hájila. Eh, já osobně si totiž nemyslím, že bychom se měli stát eh, natolik zranitelnými, že by naše demokracie mohly zneužívat neonacisté zločinci či teroristé a další. Proto musíme spolu s nevládními organizacemi, právníky, zástupci podnikatelské sféry měli vypracovat nějaký kodex chování ve snaze zachovat soubor informací, volný tok informací, ale zároveň bychom vytvořili obrané mechanismy na obranu demokracie. Samozřejmě tady nechci nějak propagovat cenzuru, to ani náhodou. Určitě si nepřejeme cenzuru v tištěných médiích, v tisku, v televizi, v rozhlase, samozřejmě ani na internetu. Ale myslím, že bychom měli hledat cesty, jak propojit svobodný tok informací, svobodu projevu, svobodu myšlení svobodou projevu ano, s, s obhajobou a obranou demokracie. Děkuji. Very much, uh, Libor. Děkuji, Libore, za tyto cené připomínky. Dámy a pánové, já bych vám velice ráda poděkovala za vaši účast a za velice zajímavé příspěvky, které jsou cené pro naši práce tady v Evropském parlamentu, ale samozřejmě i pro budování kontaktů mezi vámi, profesionálními aktivisty, politiky a tak dále. V tuto chvíli bych se dovolila eh, udělat krátkou přestávku. Pozvala bych vás eh, na kávu a vrátíme se sem před čtvrtou hodinou na další panel. Děkuji.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 Yeah. Good afternoon, uh, ladies and gentlemen, uh, and a warm welcome back. Dobrý, dobrý, den, dobrý den, dámy a pánové. Eh, vítejte na této eh, druhé, respektive další panelové diskuse, které budu já předsedat. Jmenuji se eh, Macmillan Scott, jsem místo předseda Evropského parlamentu pro demokracii a lidská práva a byl jsem jedním z nejdéle sloužících členů zahraničního výboru Evropského parlamentu do nedávna a eh, byl jsem jedním ze spolutvůrců instrumentu pro, eh, Evropského instrumentu pro demokracie a lidská práva po pádu berlínské eh, zděje. Několik, mnohokrát se navštívil Severní Afriku, také kolem pádu Mubaraka. Jeme tedy velkou ctí předseda tomuto dnešnímu panelu. A chci přivítat naše panelisty. Bohužel musím upozornit, že pan eh, Ahmed Musím bohužel říct, že pan Ahmed Sami eh, z Egypta, z egyptského eh, Andalus Institutu pro toleranci a studia proti násilí, bohužel nemůže dorazit vzhledem Vzhledem k vypjaté situaci v Kaheře nedorazil. Včera samozřejmě na místě situace je nadále velmi, velmi napjatá a všichni soucítíme, všichni tady cítíme eh, s demonstranty, eh, cítíme eh, s těmi, přejmy, aby vytržela egyptská revoluce, například bude na Kamel, která je jedinou kandidátkou, ženskou kandidátkou v prezidentských volbách, jsme doufali, že také přijede, ale byla zadržena v rámci opresivních taktik režimu o víkendu Doufáme, že situace, eh, situace eh, zůstane klidná, že nedojde tady k násilným eh, zásahům, ale pan Ahmed Samek, který bohužel dnes nemohl dorazit. Dovolte, abych přivítal dalšího panelistu, Simeha, Simech, tedy Ben Sedrin, tuniskou aktivistku za lidská práva, dále Radvan Ziadech z George Washington University, redaktor Transitional Justice eh, v projektu arabského světa. Silvana Arbia je vedoucí soudní kanceláře v Mezinárodním eh, trestním soudu, která má obrovské zkušenosti z oblasti mezinárodního trestního práva. Doufáme, že Mezinárodní trestní soud eh, se hraje významnou roli v nadcházejících týdnech a měsících. Dále Carlos Westendorp, generální tajemník madridského klubu, bývalý europoslanec a zkušený španělský diplomat. Také si vyslechneme laureáty Sacharovové ceny, eh, Taslima Nasrin, eh, eh, bangladešská lékařka, která propaguje sekulární humanismus, svobodu myšlení, lepší postavení žen a tak dále. Obdržela Vachsarkovou cenu v roce 1994, dále sudánský, sudánský právník v oblasti lidských práv, Salih Mahmud Mohamed Osman eh, Sacharovu cenu obdržel v roce 2007. Leila Zana bohužel nemohla dorazit, jak víte. Je to kurdská politička, která strávila deset let za mřížemi za svoji politickou činnost a Sacharovu cenu obdržela v roce 95. Schod okolností včera došlo k obrovskému zásahu proti eh, kurdským, zátahu proti kurdským eh, právníkům a žurnalistům. 70 z nich bylo vrženo za mříže. Jde o novou fázi oprese a utlaku Kurdů. Mojo Selimovič, eh, vydavatel eh, bosansko-hercegovinského hercegovinských novin je, eh, který obdržel Sacharovou cenu v roce 1993. A samozřejmě si vyslechneme také kolega a kolegyně z Evropského parlamentu. Nyní tedy dám slovo postupně panelistům. Nejprve paní Bencedrin, panu, panu Samihovi, pardon, ne, pan Samih nemohl nemohl dorazit, ano. Takže paní Sihem Bencendry, nejprve máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla jsem vám nejprve říci, jak nesmíle jsem pohnuta tím, že mohu být eh, v tomto prostoru zde, že mám to potěšení, mm, kde už jsem několikrát mohla hovořit a kde jsem, eh, se, mm, kde jsem eh, se vyslovovala pro hájení lidských práv v mé zemi. A dnes po eh, dvou měsících jsem mohla vstoupit znovu sem teď, když moje země je svobodná a kdy u nás v naší zemi začínáme budovat naší demokracii. Eh, mohu vám říci, jak nesmírnou úlevu mm, pociťuji, zejména v době, kdy zase jiné země, jako například Bělorusko, trpí velikým útiskem, ale chci vám ujistit, že i tam jistě dojde k dalšímu vývoji díky těm, kteří mají odvahu říci ne. 22. října se u nás konaly první svobodné volby v Tunisku a poprvé každý Tunisan, každá Tunisanka pocítili, že se opět stali občany. <clears throat> Vím, že mnoho lidí v Evropě i jinde si klade otázky a zneklidňují se, eh, co přinese islamská strana Navi, která získala většinu hlasů, bylo to 40 eh, Tito lidé se tážou, co to bude znamenat pro lidská práva a zejména pro práva žen. Ráda bych zde řekla, že neznamená mnoho, kdo vyhrál války. Nejlepší pro nás, pro bojovníky za lidská práva, je vidět, že začínáme budovat právní stát, angažovanou občanskou společnost a svobodnou cestu. Potřebujeme informované občany a potřebujeme bdělé občany. Především tunisané a tunisanky do urny hodili lístek, která znamenala skoncování s minulostí. To je zpráva k poselství, které je třeba číst v našich prvních svobodných volbách. Ano, jsme muslimani. Ano, jsme tolerantní. Ano, jsme moderní. E, naše zhromáždění, které se konstituje, má ve svém čele bývalého bojovníka za lidská práva, který byl členem mé asociace Radu svobody. A budeme mít nového prezidenta republiky, který byl také bojovníkem za lidská práva a byl mluvčím této asociace Hnutí za svobodu. E, tato nová ústava e, která se právě vypracovává, já jsem si naprosto jistá, bude integrovat hodnoty, které neští občané hodili do, této, do urny volební. K čemu došlo? Tunisané už se přestali bát v určitém okamžiku. Strach přestal existovat a v onen den došlo k revoluci. V onen den uprchl diktátor zatímco celý národ eh, byl uškrcen v strachu, revoluce může proniknout, může vypuknout tam, kde lidé odhodí strach a začnou bojovat za lidská práva a za svobodu. Máme mnoho práce před sebou. Eh, zbývá nám vybudovat nový systém a také zbavit se toho jedu, který zanechala v mentalitách lidí diktatura eh, můžeme vám ukázat, že i muslimská země se může stát demokratickou, tolerantní zemí, která respektuje lidská práce. Největší stavba, která nás čeká, kterou musíme vybudovat, to je právě vybudovat spravedlnost v tomto přechodném procesu, v přechodu pravdy. Trestní justici, mezinárodní i národní justici, um, odškodnění obětí, a umožnění přístupu obětí k archivům a také institucionální reforma, reforma justice, reforma policie a reforma osvobození sdělovacích prostředků. To vše teď vzniká a to vše vede občanská společnost a nové autority, které byly ustaveny. A oč vás chci poprosit je, buďte s námi trpěliví, prosím pěkně, Eh, nechtějte ode mna, od nás, abychom prostě přistoupili k demokracii jedním skokem. Tak to nefunguje. Je třeba akceptovat, že tento proces vyžaduje svůj čas a je zapotřebí mít trpělivost, nám naslouchat a umožnit nám, abychom mohli absolvovat tento proces tak, jak jste to dělali vy u vás. Nebude to snadné. roky izolovanosti a samoty. Jsme, necítili, jsme cítili příliš málo vládu Benaliho. Země, které podporují diktatury, nesou odpovědnost. Ale ti, kteří mají zkušenosti, nás man mohou pomoci tím, že začnou respektovat volbu voličů. To je cesta povinná, jinak bychom mohli propadnout do pasti totalitarity. Máme s vámi partnerství. Způsob, jakým bylo ustaveno, si zasluhuje být skutečně oceněno. Možná, že to činíte, protože když jsme dělali naši revoluci, upřednostňovali jsme také možnosti spolu s vámi hodnotit vývoj a hodnotit naše partnerství. Pravděpodobně není třeba udělat příliš v, ve zbližování, protože my jsme vždy pocitovali, že Evropa eh, měla tak trochu odstup k tomuto partnerství, protože se snažila eliminovat vše, co mohlo rušit. Ale teď eh, tady je myslím si, že naše partnerství se nemá dělat pouze s autoritami, třeba, že jsou legitimní, ustavené, ale jistě by to mělo vycházet i z občanské společnosti. Mělo by se jí důvěřovat a nesnažit se poručníkovat občanskou společnost. Je třeba naslouchat jí a pomoci možná e, urazit tu naši dlouhou cestu, ale ne psát nám, ne diktovat nám, jak máme psát naši ústavu. Myslím si, že partnerství e, znamená, neznamená, že přijdou experti, který, kteří vědí všechno lépe než my. Jakoby nám něco mělo od nich spadnout z nebe. Takovýto přístup nechceme, ale potřebujeme vás. Způsob eh, chování Evropy znamená umožnit nastartování mechanismů finanční pomoci, ale i jiné pomoci, ale nám to není jasné, nám tyto mechanismy nejsou jasné a my bychom si skutečně přáli, aby tady byl bylo něco, co nám vysvětlí tyto mechanismy a co nám umožní transparentnost. Možná, že vám je ta transparentnost jasná, že vy máte, ale z naší strany to není vůbec jasné, takže bylo-li by to možné, aby tato stejná Evropa, která se občas mílo, mílila ve vztahu k nám, aby dnes měla prostředek nám pomoci. Potřebujeme vás, potřebujeme solidární Evropu, a potřebujeme ale také Evropu, která nás respektuje a která respektuje naši volbu. Děkuji. Děkuji, Sehem. Nyní dávám slovo Radvan Ziade, Radvanovi Ziadehovi, syrskému aktivistovi, který nyní žije ve Washingtonu. Jeho bratr byl 20. září zadržen, není naštěstí propuštěno pět, ale čtyři členové rodiny jsou stále, eh, jsou stále ve vazbě, takže eh, od Ravana si to také žádalo kus odvahy oslovit nás tu dnes eh, ve Svobodné Evropě. Děkuji, pane předsedo. My si velmi ceníme vašich dlouhodobých služeb lidským právům v evropských institucích a samozřejmě jsme velmi vděční, že Evropský parlament nám dává tuto příležitost eh, oslovit poslance, poslankyně i eh, lidi z celého světa a zmínit zde eh, vám případě konkrétně situaci v Syrii. Jak víte, syrské povstání začalo v březnu po pádu, po pádu Benalího v Tunisku a po pádu egyptského prezidenta Mubaraka a po devíti měsících eh, nepřetržitého zabíjení, kde Asadův režim každodenně používá sílu proti mírumilovným protestantům, přesto občané Syrie stále mají odvahu vycházet do ulic a vést mírové protesty s jediným požadavkem, aby byla zaručena jejich základní práva, základní právo eh, vystřídat prezidenta a sami rozhodnout o tom, eh, jakou vládu země bude mít. Navzdory tomu Asadová vláda, Asadov režim i nadále vyvíjí eh, opresy a zabíjí. Včera bylo zabito 32 lidí, eh, minimálně 6 dětí. Ve, došlo k tomu ve středu Sýrie, v jednom městě jen dnes bylo zabito asi 50 lidí, jak máme potvrzeno z mnoha zdrojů. A bohužel vidíme, že mezinárodní společenství stále není připraveno podniknout důležité nutné kroky, eh, které by pomohly zastavit toto zabíjení. Jak víme, Mezinárodní společenství velmi dobře eh, zasáhlo, velmi rychle zareagovalo v Libii. Během osmi dní eh, byla přijata rezoluce číslo 1970 Radu bezpečnosti, která eh, uvalila sankce proti Gaddafimu a eh, předala, eh, věc, předala věci týkající se zločinu proti lidskosti Mezinárodnímu trestnímu soudu. Zpráva z minulého měsíce potvrzuje, že v Syrii bylo zabito 3500 lidí. Možná v tuto chvíli už to číslo překročilo 5000 a do posud Eh, dvě komise eh, Rady pro lidská práva. Eh, jedna zasedla v dubnu, jedna v srpnu. Samozřejmě Asadův režim poskytl vyšetřovacím, vyšetřovacím výborům a zjišťovacím myslím, informačním myslím poskytnout podklady o porušování lidských práv. Minulý týden odmítli, syrská vláda odmítla vpustit pozorovatele arabské iniciativy, kteří chtěli monitorovat situaci přímo na místě. Eh, Asadová vláda eh, tvrdí eh, například, nebo například brání těmto pozorovatelům v návštěvě nemocnic, protože aktivisté jsou zabíjeni i v nemocnicích. Nebo Amnesty International, když dorazí na letiště, tak respektive ukazuje se prostě, že není zaručena dostupnost léčiv a vůbec lékařské pomoci. Uh, co se stalo skutečnou noční mírou Syřanů je své volné zadržování. Eh, například eh, byl zrušen fotbalový šampionát, protože veškerá, eh, veškeré fotbalové stadiony, například hlavní Afeha v, Damaš, v Damašku, také v Lataky, i jinde, se staly vlastně věznicemi. Dnes se odhaduje, že více jak 30 tisíc lidí je zadržováno. Můj bratr byl zatčen v srpnu, uvol, eh, pardon, propuštěn byl o pět dní později, ale můj eh, bratr a tři bratranci, jeden z nich 14 letý, jsou stále zadržováni. A to je pouze situace v jediné rodině. Eh, takže se dovedete představit, že skutečně odhadovaný počet je 30 tisíc a u každého zadržovaného je možné, že rodina se již s ním nesetká se živým. 212 eh, lidí podle eh, zjištění vyšetřovací komise bylo eh, umučeno. Komise pro lidská práva potvrdila řadu případů, například 15-letého mladíka Alfatiha a další případy. Kromě toho Ovšem, jak říkám, mezinárodní společenství není připraveno pomoci Sýrii. E, co my žádáme po mezinárodním společenství a zejména Radě bezpečnosti je, e, aby jednala. Před dvěma dny či včera výbor Komise pro lidská práva e, ve shromažení OSN odsoudilo násilí Asadova režimu a žádalo plné prošetření porušování lidských práv v Syrii, ale jak víme, usnesení valného schromáždění OSN nejsou závazná. Tím spíše potřebujeme něco od Rady bezpečnosti. Potřebujeme začala jednat Rusko a Čína vetovali před dvěma týdny rezoluce Rady bezpečnosti, přestože šlo o pouhé odsouzení. Ta rezoluce ani neměla uvolit sankce, či neměla nějak umožnit vojenskou intervenci. Myslím, že v Syrii jsme svědky něčeho, o čem eh, je, se bavíme již deset let, a totiž, že mezinárodní společenství nese eh, odpovědnost za ochranu civilistů. Je evidentní, že Asadův režim eh, nepřestane zabíjet, nepřestane s tím zabíjením. Každý den suverené protesty a každý den milice a další zbrané složky zasahují a vraždí. A proto to mezinárodní společenství mělo zasáhnout a chránit civilisty. E, mezinárodní společenství může použít sílu, aby zabránilo používání e, síly, nepřiměřené používání síly, síly Asadovým režimem. E, to by nic nezměnilo na povaze syrské revoluce jakožto míromilovného povstání. Nesmíme umožňovat, umožnit Asadovi, aby nadále používal letecké síly a další, další zbrané složky k útokům na civilisty. Proto hlavním požadavkem syrských eh, protestantů dnes je, eh, aby jim mezinárodní společenství zaručilo ochranu tím, že eh, bude uvolena bezletová zóna, aby byla také zavedena nárazníková zóna na hranicích s Tureckem, tak aby více civilistů mělo možnost hledat útočiště přes tureckou hranici. Kromě toho voláme potom, aby mezinárodní pozorovatelé, stejně jako například v Kosovu v roce 90 Pět, kdy OSN vyslalo 7 tisíc, pardon, 7 tisíc eh, pozorovatelů eh, a své složky API eh, monitorovaly situaci a podávaly zprávy Radě pro lidská práva, pokud, pokud tady se nedaří chránit, chránit civilisty. Děkuji. Děkuji. Radvané a nyní Silvana Arbia, která je mm, italskou novinářkou. Její jméno už jsme slyšeli v souvislosti eh, eh, s Mezinárodním trestním tribunálem, eh, kde byla státním žalobcem urvánského procesu. Děkuji. Já jenom velice stručně chtěla bych říci, že se velice vážím pozvání na dnešní zasedání kde se diskuze věnuje eh, přechodu společností k demokracii a podpoře eh, lidských práv. Pocházím eh, z Mezinárodního trestního hm, tribunálu, který sehrává naprosto zásadní roli v tomto ambiciozním projektu ochrany lidských práv. Jedná se o svědky, o podezřelé a jejich práva. Náš soud řeší individuální případy a Jde nám o zajištění nejlepší možné ochrany a nastavení standardů pro spravedlivý proces eh, pro všechny eh, jednotlivce, jež případy se u soudu řeší. Je to projekt velice ambiciozní a Evropský parlament eh, nás podporuje. Víme, že mm, 27 eh, států přistoupilo k římským eh, stanovám a já to zmiňuji proto, že v preambuli k římským stanovám se jasně říká, že cílem zakladatelů a dalších přistupujících států těch 119 eh, států, které doposad, doposavat přistoupili k římským stanovám. Všichni sdílí názor, že národy se spojily společným poutem a že jejich eh, kultura se opírá o společné dědictví a tato eh, citlivá mozaika může být kdykoliv eh, zničena. Jsou si vědomi této situace a tomto dokumentu eh, vyjmenovávají i své povinnosti, které jim připadají. To znamená eh, trestně právní jurisdikce v případě těch, kteří odpovídají za mezinárodní trestné činy. Znamená to konec beztrestnosti. To je velice důležitý projekt eh, lidstva. Fungujeme jako nezávislý nástroj, nezávislý trestní tribunál, který je připraven zasáhnout v jakékoliv eh, situaci. Je to velice cený mechanismus a Chci říci, že po téměř deseti letech mého působení u soudu mohu v současné době říci, že považujeme zadržení dvou osob, které byly zadrženy v Libii, Abdul Sanusi a Saif Aislav. V případě těchto dvou osob eh, ještě mm, nedávno byly nenaplněné zatykače, eh, které byly vydány kvůli podezření ze spáchání mezinárodního trestného činu. Libya je státem, který nepřistoupil který přistoupil k římským stanovám a proto má povinnost spolupracovat s tribunálem, zatknout a trestnímu tribunálu podezřelé osoby vydat. Kdy k tomu dojde a kdy přesně eh, proběhne proces, teprve uvidíme. A proč eh, podle mého názoru Mezinárodní trestní tribunál hraje tak důležitou roli mm, v řadě dalších nástrojů, které slouží k ochraně lidských práv? Tento tribunál už je skutečností, už funguje a řeší sedm druhů různých situací. Má jurisdikci eh, v oblasti závažné mezinárodní trestné činnosti eh, v sedmi státech, v sedmi oblastech. Je tady všem důležité politické rozhodnutí, které třeba udělat. Eh, zada soudy eh, se sami mají rozhodnout, že svoji situaci budou řešit přes Mezinárodní trestní tribunál, jak tomu bylo například v případě Ugandy nebo Konga, a nebo zda eh, OSN, jako v případě Sudánu nebo Libie, bude usilovat o řešení situace u trestního tribunálu. V případě, že země je stranou římských stanov. Pak samozřejmě máme možnost eh, spustit eh, řádné šetření. Tento nástroj je proto velice důležitý pro prosazování spravedlnosti a zejména pokud chceme zajistit eh, stejné standardy spravedlnosti a stejnou míru ochrany pro oběti. Máme více než 9 tisíc obětí, které se, eh, které se požádali, že se chtějí účastnit řízení u našeho soudu. Je to vysoké číslo, ale nejde jenom o to číslo, ale také o očekávání těchto obětí. Žádají očkodnění, žádají nápravu, chtějí ukončit beztrestnost a my tady představujeme velice důležitou koncepci, tou službu, kterou můžeme světu jakožto trestní tribunál nabídnout. A jakým způsobem postupujeme? E, náš tribunál e, je závislý na spolupráci se státy, s mezinárodními i národními organizacemi, také na spolupráci s občanskou společností a proto neustále opakujeme, že soud nemůže jen tak jednoduše zmrazit aktiva, zatknout, zajistit nápravu. Potřebujeme spolupráci eh, protistran, partnerů, států, institucí. Potřebujeme podporu, tak jako ji vyjadřuje například eh, Evropský parlament, stejně jako jiné evropské instituce, za což vám velice děkujeme, ale dnešní eh, době se dostáváme eh, k velice problematické věci a to je rozpočet tribunálu. Navzdory velkému nárůstu činností trestního tribunálu, eh, víte, že teď působíme v sedmi zemích a chráníme za stejných podmínek všechny oběti a zajišťujeme obhajobu za stejných podmínek ve stejné kvalitě, jak říkám, v sedmi státech, tak některé státy před předstírají, že rozpočet by se neměl vůbec navyšovat a že máme nastavenou politiku nulového růstu rozpočtu. Když se věd uznává význam eh, Mezinárodního trestního eh, tribunálu a já myslím, že případ Libie ukazuje zcela jasně, že tento soud může být nejlepším nástrojem, pokud jde o prosazení eh, bezpečnosti, míru a usmíření, tak v takovém případě si myslíme, že je třeba také zajistit, aby soud měl pro svoji činnost dostatečné prostředky, aby své poslání mohl naplnit. To znamená, aby mohl naplnit svůj mandát. Je to veliký problém a pro několik milionů eur budou naše činnosti eh, blokovány. Já doufám, že najdeme odpověď, eh, i když asi ne na tomto dnešním zasedání, ale alespoň máme možnost se zamyslet na celou situaci. Zda je přijatelné, aby navýšení o několik milionů eh, či nenavýšení o několik milionů mohlo ohrozit službu či služby, které poskytuje Mezinárodní trestní tribunál. Je to skutečně velici, veliký problém, který by mohl ohrozit celý projekt. Rozpočet soudu eh, bude muset být nějakým způsobem jednoho dne schválen a my bychom potřebovali vaši podporu, potřebujeme také vaši důvěru, kterou jste eh, v minulosti prokázali, ale potřebujeme, aby to byla podpora nejenom morální, ale skutečná i v těchto finančních otázkách, protože trestní tribunál navýšené prostředky pro své fungování nutně potřebuje. Snažíme se skoncovat eh, s beztrestností, jak už jsem říkala, a to je naše poslání. Je to projekt, který nemůžeme eh, nějakým způsobem rozdělit. Eh. Souvisíme úzce s prosazováním lidských práv. Nemůžeme zajišťovat lidská práva jenom v jedné části světa a v druhé části nikoliv. Takže hm, tato koncepce nedělitelnosti našeho poslání je pro nás naprosto zásadní. Já působím u Mezinárodního trestního tribunálu teď s trochu smíšenými mm, pocity. Jsem velice pyšná na to, čeho tribunál dosáhnul za poslední roky. Jsem pyšná na to, jak efektivně může soud fungovat, zasahovat. Vím, že může i dostatečně odstrašovat od páchání závažné mezinárodní trestné činnosti, ale zároveň mi dělá veliké starosti to, že pokud nenajdeme dostatečné prostředky, může tento projekt zkrachovat. Navzdory eh, odhodlání některých států. Věřím tedy ve vaši podporu, věřím, že se nám ji dostane a že v New Yorku v prosinci naše práci, náš projekt podpoříte, jakožto 27 členských států Evropské unie, které jsou stranami, evropský, eh, stranami římských stanov. Potřebujeme tedy podporu jak morální, tak eh, reálnou finanční podporu nejenom vás, institucí, ale i občanské společnosti a potřebujeme Eh, společnou víru a podporu. Oběti na to čekají velice brzy. Narazíme na problémy v okamžiku, kdy dojde eh, například eh, k usvědčení Lubanky, tak bude potřeba provést nápravu Stojí před námi tedy už v blízké budoucnosti důležité cíle hned příští měsíc, kdy bude nutné zajistit dostatečné prostředky pro fungování Mezinárodního trestního tribunálu. Děkuji za pozornost. Thank you very much. I should have introduced... Uh, Děkuji. Měl jsem asi eh, říci, že tady máme také předsedni, eh, předsedkyni výboru pro eh, lidská práva paní Barbaru Lok Bieler, která vystoupí nakonec. Máme tady Karlose Westen Dorpa, vynikajícího diplomata, který vyjednával přistoupení Španělska do Evropské unie. Já myslím, že a doufám, že je spokojen s tímto svým projektem a Carlos eh, teď působí v rámci klub eh, de Madrid. Máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát Evropskému parlamentu za to, že mi umožnil se eh, vrátit sem do této instituce, abych zde vyzdvihl význam podpory demokracie a lidských práv eh, v procesu transformace společnosti. Toto přesvědčení sdílíme eh, s bojovníky za svobodu a zejména s držiteli Sacharovovy ceny, kteří jsou tu dnes spolu s námi. Rád bych také vyjádřil vám vděk za to, že nastolete tou skutečnost, že politické vedení a dialog jsou velmi důležité. Často dokonce jsou nejdůležitější, i když bývají často zastěňovány jinými prioritami. A samozřejmě napětí mezi hospodářskými zájmy a lidskými právy často vyústí situace, kdy Eh, ten první faktor převáží. A nakonec, jak řekl Václav Havel, eh, se za to platí vysoká cena. Eh, vyšší než ten případný hospodářský zájem, o který nám šlo. Jedna z věcí, o které bych se s vámi rád podělil, Eh, to je zkušenost eh, z jedné z mých eh, dřívějších inkarnací, kdy jsem působil ve vládě a vyvodil jsem tehdy závěr, že neexistuje žádná příručka, žádný návod pro to, jak organizovat, vést přechod na demokracii. Prezidenti, premiéři, lídři v zemích, které přechází na demokratické uspořádání, se snaží sami vytvářet demokratické uspořádání instituce bez nějakých pokynů či návodů ale často eh, často vyhledávají podporu zvenčí, chtějí mít k dispozici nejaktuálnější informace o svědčených postupech, eh, eh, vyžadují politické poradenství, strategické poradenství. A moje instituce, Madridský klub, je proto velmi dobře situován, protože združuje bývalé Eh, hlavy státu představuje vlád z eh, cirka 60 lidí, eh, zemí. Pardon. Tito lidé jsou připraveni poskytnout svůj čas a zkušenosti, aby podpořili demokracii všude ve světě. S velkým zájmem sledujeme vlny lidových povstání za větší demokracie a sociální spravedlnost, což bylo zažehnuto v Tunisku a poté se to rychle rozšířilo celým regionem. Žijeme tady v době naděje a entuziasmu pro demokracii. Chceme, aby se toto změnilo v realitu v tomto regionu. Ovšem ty výzvy s tím spojené jsou obrovské. Na druhé straně úkol budování demokracie není nikdy završen. Jak zde zaznělo, potřebujeme hodně trpělivosti, protože žádná demokracie není dokonalá. E, nikdy není dovršená. Eh, úplná konsolidace demokracie si žádá čas, ale ve fázi transformace, eh, kdy je konsolidace ještě velmi eh, čerstva, se demokracie rychle vyvíjí a vznikají, ale také rychle mizí příležitosti. A je to právě v těchto klíčových okamžicích, kdy lídři demokratických reform nejvíce potřebují pomoc venčí. Mnoho členů madridského klubu se zapojilo do, eh, do demokratické transformace ve svých zemích a proto jejich zkušenosti jsou nedocenitelné. Eh, vezměme se Ricardo Lagose z Chile, eh, zástupce Mozambiku, či Václava Havla z České republiky, samozřejmě zástupce Španělska a další. Každý proces transformace je odlišný a žádá se tedy politické kroky Víme ovšem, že eh, ošetření politických eh, dopadů transformace je určitý proces. Pro nás eh, je Evropská unie velice příhodným politickým hráčem, který může a má podporovat transformaci v raných fázích. Dovolte, abych zmínil tři zkušenosti madridského klubu spolu s Evropskou unii, jednak bylo východním Timoru, na Haiti a také v Kyrgyzstánu. Ehm, získali jsme podporu Evropské unie, což nám eh, pomohlo připojit naše zkušenosti k dalším, když se přijímá důležitá rozhodnutí. Výsledky, výsledky jsou eh, evidentní, demokracie je eh, na pokroku, i když samozřejmě ještě tato snaha není, není dokončena. Dovolte, abych se vrátil na začátek svého vystoupení. Celý svět sleduje arabské, arabské jaro s úžasem a s nadějí zejména mladá generace se stala eh, hnací silou změn, eh, volá po eh, svobodě a spravedlnosti. Arabské jaro přineslo plody nezávislosti konečně pro, pro, pro občany, ale naše, náš obdiv a naše naděje by neměla být slepá k výzvám, které tento proces provázejí. Hospodářská a politická situace v regionu je nestabilní. Existuje hmatatelné riziko, že toto, eh, toto ohrozí naplnění eh, tužeb mezinárodního společenství transformace tohoto regionu demokratický, eh, což by bylo v našem zájmu. Tady, díky bohu, naše snahy na obhajobu lidských práv a naše zájmy jdou ruku v ruce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát všem panelistům. A nyní dávám prostor našim laureátům Sacharové ceny, nejprve paní Taslima Nasrin, bangladežská lékařská autorka. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Všichni věříme, že demokracie je lepší než diktatura. Dokonce i sekulární diktator, dokonce ani sekulární diktatura není z dobrého a přejeme si její odstranění. A já jsem přesvědčena, že není skutečné demokracie, pokud není eh, přítomen hlas žen. A domnívám se, že v parlamentu by mělo být 50 poslankyň. Ale existuje eh, konspirace, která působí proti, eh, proti participaci žen. Jsou to lidé, kteří věří v patriarchické uspořádání společnosti, v tradiční náboženské hodnoty a podobně. A tito lidé si nepřejí účast žen ve vládě. Také není možná skutečná demokracie, pokud není eh, náboženství odloučeno od eh, státní moci, od eh, školského systému. Náboženství je neslučitelné s právy žen, s lidskými právy, demokracií, sekularismem a svobodou projevu. Problém spočívá v tom, že pokud eh, společnost není sekulární a pokud eh, obyvatelstvo v obyvatelstvu chybí politické vědomí, pokud eh, bylo vychováno v náboženském duchu, pravděpodobně propadne náboženskému fundamentalismu, což vyústí v teokracii v dané zemi. Nesmíme umožnit takovýmto fanatikům, aby ničili demokracii a její principy. Lidé, kteří, těto lidé věří v právo šaria, které diskriminuje vůči ženám. Brzy budou kamenovat ženy k smrti, budou je nutit k nošení burky, budou je nutit žít v podřízeném postavení druhořadých občanů a strojů na plození dětí, eh, otrokyň eh, mužů a sexuálních objektů. Občanskou společnost utvářejí lidé, různého přesvědčení, různých představ. Já si myslím, že je třeba ocenit eh, tuto věc. A možná ženy, kteří věří v sekularismus, eh, ti by měli být eh, lídry, ne ženy, které nosí burku a jejich, pán, jejich páni ti všichni sami eh, podporují diskriminaci žen, podporují misogyní, patriarchální eh, strukturu společnosti a eh, legislativu. Tito lidé by neměli dostat příležitost stát se lídry budoucnosti. Náboženství by mělo mít záležitostí soukromou, nikoli veřejnou. A ještě jednou řeknu, že náboženství je neslučitelné s demokracií, s lidskými právy, s právy žen, sekularismem a svobodou projevu. Nedomnívám se ale, že ženy, pokud se dostanou do vlády, eh, takže že tím se vyřeší všechny problémy žen v dané zemi. U nás v Bangladeši jsme měli premiérku i šéfku opozice už celá desetiletí, ale eh, tyto ženy v ideologické rovině eh, nejsou přesvědčeny o tom, nezasazují se o zlepšení postavení žen. Na indickém subkontinentu také dochází k selektivním potratům eh, plodu ženského pohlaví, eh, dochází k zabíjení dětí, tedy dívek, eh, sexuální otroství, nucené prostituci, hromadnému znásilňování, sexuálnímu obtěžování, zabíjení prveno a tak dále a tak dále. Tyto země v tomto regionu tedy jsou považovány za nejnebezpečnější země pro ženy na světě, eh, přestože ženy jsou zde v mocenských pozicích, protože tyto ženy nečiní nic pro zlepšení situace žen. Já si myslím, že eh, ono totiž nesejde na genderovém hledisku, sejde na tom, kdo se skutečně filologické rovině zasazuje o změnu situace. E, tyto ženy, dvě ženy, které získaly masovou podporu obyvatelstva, mne, mě vyhnaly e, ze země, protože jsem autorkou e, publikací o právech žen a stavím se proti islámskému právu. Již 17 let žijí v exilu. Proto se domnívám, že je velmi důležité, aby sekulárně naladění muži, ženy se dostali do mocenských postavení a vedli společnosti k tomu, aby se stala sekulární. Já jsem přesvědčena o tom, že muslimský islámský stát se musí sekularizovat, stejně tak školství a e, zákonodárství a legislativa musí být odděleny od náboženství. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní Sali Osman, který je eh, aktivistou v oblasti lidských práv ze Sudánu, eh, zastupoval řadu obětí etnického násilí v zemi. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, jsem velice rád za tuto příležitost. Znovu se tady sejít eh, s dalšími držiteli Sacharovové ceny. Já bych přešel rovnou k tomu, co byste chtěl říct, tedy k tomu, jak uřídit přechod země k demokracii a zastávat lidská práva. Sudán je příkladem toho, že přechod k demokracii eh, byl velice potřeba poté, co skončila, skončilo to turbulentní období. Byla vytvořena ústava, která slibovala nastolení demokracie, právního státu a správného řízení a zprávy. Ale bohužel proběhly volby, které byly zmanipulovány. Pozorovatelé ze zahraničí uvedli, že to byly čistě nesrovnalosti a nebyly závažné, protože volby proběhly v souladu s africkou tradicí. To bylo pro nás naprostou urážkou eh, takovéto mm, takovýto postoj mezinárodního společenství. My se zasloužíme stejná práva jako ostatní e, členové a pokud dojde na nějaké nesrovnalosti a jsou zde pozorovatele z mezinárodního společenství, tak by měli mít možnost se proti tomu vyslovit. Bohužel k tomu nedošlo. Také máme zkušenost s referendem, které také bohužel selhalo a nebylo skutečně projevem vůle lidí. Jakožto právník vím, že lidé neměli možnost se postavit proti útlaku, svobodně se vyjádřit. A to kvůli atmosféře, která na jihu panovala a sever nebyl eh, schopen vytvořit vhodné prostředí. Takže když mluvíme o přechodu k demokracii, je třeba nastavit eh, určitá měřítka. Například v případě vlády, která odpovídá za válku, válku ukončí a předtím na jeho nej, ukončí v jižní části a při té válce, v té válce došlo na genocidu, na zločiny proti lidskosti, eh, trestné činy, které se řešily u Mezinárodního trestního tribunálu. Žalobci přinášejí kvalitní důkazy v situaci, kvalitní analýzy a eh, určí dva, tři pachatele. A pak bohužel nakonec mezinárodní společenství nijak nejedná, nijak nezasáhne, ne, nezajistí, aby pachatelé byli postaveni před spravedlnost. V naší zemi jsou tisícovky pachatelů, kteří spáchali hanebné trestné činy a přitom eh, eh, ještě spravedlnost nedopadla. Tato situace Eh, znamená, že lidé u nás jsou připraveni spíše vést eh, válku. Takováto situace posílila eh, řadu lidí i v arabském světě. Vidíme pachatele v Tunisku, v Egyptě, v Libii, kteří v dnešní době páchají trestné činy Takovým dalším příkladem je Syrie, dochází tam ke každodennímu zabíjení lidí a zdá se, že nikdo proti tomu nechce zakročit a říci ne. Velice těžce se hovoří o demokracii, pokud mezinárodní společenství eh, má tendenci eh, uzavírat kompromisní řešení s diktátory. A to platí pro naše země, zejména země v Africe bychom potřebovali, aby Evropská unie zajistila nastavení určitých měřítek pro řešení takovýchto situací diktátorských režimů, protože máme společné zájmy. Já si myslím, že je dobré, že Evropský parlament velice seriózně ehm, se zabývá problematikou lidských práv a mělo by to takto být je nadále. Na závěr chci říci, že situace v Sudánu je taková, že potřebujeme se aktivně podílet na nové ústavě, ústavě, aby zajistila všem stejná rovná práva, všem etnikům, všem ve společnosti. Současná vláda po utlaku na jihu Sudánu Eh, zdá se, že působí jako čistě arabsko-muslimská země, což není pravda. To jsou pouze názory fanatiků. A myslím si, že mezinárodní společenství by mělo pomoci řešit tuto situaci takovým způsobem, abychom předešli dalším nesrovnalostem a dalším, dalšímu porušování lidských práv v zemi. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan Salimovič, vydavatel eh, Osloboděně, eh, což je bosensko eh, hercegovinský Děkuji mnohokrát. Já se vyjádřím velice stručně. Eh, k udělení ceny, protože když jsem ji dostal před 18 lety, vypadala situace úplně jinak. Noviny mm, osloboděně dostaly tuto cenu v nejhorší době pro Bosnu a Hercegovinu. Eh, trvalo to celé roky, než, tyto časo, než tento časopis, než tyto noviny mohly vycházet každý den. Bylo to nesmírně svízelné období v Bosně a Hercegovině. Novináři, kteří psali tyto noviny, riskovali každý den své životy, aby umožnili vycházení novin. V tom roce, kdy jsme obdrželi cenu, byla budova, kde noviny vycházejí, srovnána se zemí a musela být postavena znovu. To říkám z toho důvodu, protože chci ozřejmit, jak a co se děje s lidmi, kteří se zasazují o lidská práva a kteří chtějí říkat pravdu a co se proti ním vše podniká. Právě naše noviny se staly symbolem toho, co lze v Bosně a Hercegovině dělat. Tehdejší elita na ruinách osvobození založila nové noviny pro potlačení osvobození. Taková tehdy byla doba, ale to ukázalo, jak vypadá eh, rozděl, jak není možné, aby i dělba majetku mohla potlačit práva. My jsme se zasazovali za rozmanitost v naší zemi, což léta bylo pozitivní v naší zemi a co se nám stalo osudovým za válečného období, a v poslední době i ve válečném období bylo možné udržet noviny a vlastně udržovat kontakty se všemi obyvateli Bosny a Hercegoviny. Když to říká, může to pro Evropu znít naprosto normálně, ale z hlediska společnosti v Bosně a Hercegovině to tenkrát skutečně nebylo Eh, jednoduché a bylo to něco, za co jsme se museli zasazovat a za co se musíme nasazovat i nadále, protože je to jedno ze základních práv, ale i v Bosně a Hercegovině dnes stále ještě za to musíme bojovat. Noviny osloboděně eh, označuje trestné činy za trestné činy. Eh, v Bosně a Hercegovině něco takového nikdy nebylo jednoduché. Od té doby, co nám byla udělena cena, 18 let, se mění společnost, mění se Bosna Hercegovina, mnohé se změnilo, i zákony se zlepšily, novináři novin se tedy zasazovali za zásadní lidská práva, právo na život, právo na majetek, právo na to být odlišný to znamená mít jiné náboženské vyznání či jiné kulturní názory. Zasazují se proti nenávisti. Tenkrát byla šířena nenávist politickými představiteli. A mnozí byli právě vzhledem k nacionalistickým snahám se stali potom obětmi. Co se však nezměnilo, a to jsem chtěl říct ve svém úvodu, je nezbytnost v dalším zasazování se o lidská práva. Dnes je třeba bojovat o jiná práva než tenkrát před 18 lety. Neříkám, že dnešní práva, práva, o které se zasazujeme dnes, by snad byla méně důležitá. Možná, že dnes jsou důležitější než v jiné době. Protože budoucnost závisí právě na těchto právech. Eh, pocit nenávisti eh, je dnes pocitovatelný stále ještě ve všech vrstvách společnosti, eh, v náboženských i politických oblastech v naší zemi. Právo na vlastnictví, právo na restituce čili právo na restituce získání majetku těch, kterým byl majetek zabaven ve válce, právo na práci je také pravdo. Více než 40 lidí v Bosně a Hercegovině jsou nezaměstnaní, to znamená, nemají možnost eh, vykonávat své právo na práci. A tato práva jsou stále obtížnější. Eh, protivníci našich novin osloboděně jsou proti těmto právům a tito protivníci sílí. Novináři, kteří se zasazují o svobodu, eh, jsou vystaveni ohromnému tlaku. Ten je jiný než dříve. Eh, je to spíše hospodářský a politický tlak. A tento tlak je dnes méně viditelný pro zbytek světa. Dnes bojujeme proti radikalismu, nacionalismu, nepotismu eh, a to ve všech eh, oblastech Bosny a Hercegoviny. A proto je ocenění Sacharovovou cenou ocenění organizací, které se zasazují o lidská práva, o to důležitější. My, já pocházím z malé země, a v našem boji za to, co je pro nás důležité, za to, co je pro nás dobré, eh, často stojíme osamoceni. Někdy dokonce jakoby neužiteční, eh, jako bychom měli dojem, že ostatní ani nezajímá, co činíme a často se stává, že ti, kteří chtějí Eh, dělat něco dobrého, v tom přestanou, protože jim chybí eh, patřičná podpora. Mé poselství dnes by mělo znít, vyplatí se to bojovat. Vyplatí se to bojovat a o tom svědčí i dnešní přítomní laureáti, kteří museli překonávat tolik překážek, tolik nebezpečí, které čelili takovým hrozbám a ukázali, že jsou schopni bojovat a neustali ve svém boji cena také ukazuje, že ve světě existují lidé, eh, kteří si váží takové angažovanosti. Možná se nám podaří dosáhnout toho cíle jednoho dne, za který se zasahujeme. Možná to bude později, ale dosáhneme-li toho, bude to dobré. Bosna Hercegovina, obtížná společnost, obtížná země, se bude však i nadále angažovat, aby lidská práva a spravedlnost panovala. Děkuji. Eh, a jak už jsem říkala předtím, Leila Zana bohužel dnes s námi být nemůže, ale někdo vystoupí za ní, pokud jsem tomu dobře rozuměl. Eh, prosím, můžete přečíst prohlášení eh, paní Zana. Merci, bonjour, le message de Leila. Děkuji mnohokrát. Zpráva Leila Zany je v turečtině a chtěla bych také vyslovit soustrast rodině Daniela, Danieli Mitterrand, eh, která eh, zesnula. sevgili Vážený pane předsedo, já vás tady všechny eh, vítám a chtěl bych říci, že jsem velice rád, ráda za to, že funguje tato síť držitelů Sacharovovy ceny. Jsem také velice ráda, že tato konference v rámci Evrop... Eh, tato cena, eh, kterou uděluje parlament, eh, nese jméno Sacharovova. A jsem velice, je mi velice líto, že nemohu dnes být účastná této konference a Bohužel kvůli časový, časové tísni eh, se jenom krátce zmíním o situaci. Ve jménu nového světového uspořádání eh, procesy s lidskými právy mohou pokračovat jenom díky eh, značnému úsilí a oběti celé řady lidí. Lidská práva je třeba obhajovat jakožto koncepci na práva jednotlivců, skupin a toto vše bylo zv převráceno v zájmu některých států a vlád. Státy a vlády nyní mají možnost porušovat práva jednotlivců. Na tomto zasedání je pět zásadních věcí, o kterých se diskutuje, včetně eh, řízení přechodu k demokracii, eh, podpoře lidských práv a demokracie, pokud jde o občanskou společnost, odpovědnost a spravedlnost. Pokud máme mluvit o procesu přechodu k demokracii v nějaké zemi, tak musíme mluvit e, také o politické transformaci. Některé země procházejí e, změnami a těmito procesy velice rychle, tak je jasné, že v jiných státech, jako například v Turecku, tento proces není rychlý, konstruktivní ani kreativní. A to, co se očekává od Turecka, je, že ten proces proběhne rychle s vnitřní a vnější dynamikou a že e, dojde eh, k změně u vlády. Víme, že jinak vláda by potenciál ke změně mohla mít. Co je potřeba? Je ukázat, že jsme schopni zahájit nové období, otočit eh, na novou stránku a eh, přiblížit se k demokracii a vypořádat se s minulostí když vidíme, jaká je realita, je potřeba odvaha a musíme se vyvarovat chyb z minulosti. Musíme napravit nespravedlivé kroky, kterými trpěly eh, nejrůznější náboženské či etnické eh, skupiny. Kurdové, kteří jsou eh, jedním ze nejstarších národů, nechtějí zapomínat na svoji minulost. Zatím se nám nenabízí v Turecku eh, řešení. Je potřeba ovšem řešení najít, eh, řešení pro budoucnost, pro zítřek, aniž bychom eh, zklamali svou minulost. Došlo k celé řadě porušení lidských práv, k masakrům, které se někteří snaží zamaskovat a snaží se, aby se na ně zapomnělo. Darský masakr 12. září eh, uvěznění Albukr, Mamak, Miltris, eh, masové hroby, eh, zabíjení, popravy, což jsou věci, které jsme si prožili v 90. letech a někdy prožíváme i dnes. Odhalování toho, k čemu došlo v minulosti a jeden velký krok upředu, to je nereálné. Potřeba si připravit jasný a transparentní plán. Musí být jasné, že trestné činy státu jsou vlastně individuální trestné činy a že stát nevyhlásil, eh, že přiznává, bere na sebe tyto chyby. To, k čemu došlo v Čukudže nedávno, ukazuje, že turecký stát eh, páchá válečné zločiny. Přechodná demokracie je velice užitečným eh, mechanismem, ale naší prioritou je znovu zahájit dialog a proces vyjednávání. Tento proces eh, bude možný jenom s politickým odhodláním, s upřímností, odvahou a kontinuitou. Jak víte, PKK a komunikace, jejich komunikace se státem eh, je vnímána tureckou společností pozitivně. Navzdory této situaci eh, vláda eh, zatím se nesnaží najít řešení, terorizuje Kurdy, porušuje jejich lidská práva, zatýká kurdské občany. Bohužel eh, svět eh, mlčí a podléhá nespravedlivé politické propagandě tureckého státu. Nicméně je možné vybudovat eh, a vytvořit novou ústavu s novými politicky reformovanými zákony. Taková očekávání má turecká společnost. Je možné vyřešit kurdský problém jedině tak, eh, pokud eh, ústavní práva všech lidí, eh, včetně práv politických, kulturních a sociálních, budou zakotvena v ústavě. Hodně se dnes diskutuje o tom, že třeba se postavit minulosti a to by bylo možné za podpory občanské společnosti Existuje řada procesních nástrojů, které v tomto procesu můžeme použít. Pravda, usmíření, eh, komise pro pravdu usmíření, muzea, eh, procesy a tak dále. To jsou jenom některé eh, příklady. Tento proces musí brát v potaz také otázky genderu. To je nesmírně důležité. Pokud se chceme vypořádat s minulostí, nesmíme se omezit pouze na minulost posledních 30 let. Existují i další zkušenosti, které jsou zatím eh, skrývány a přitom jsou součástí historického dědictví. Když se podíváme do dějin, tak eh, vidíme mm, kurdský národ, který usiluje neustále o svá práva. V každé fázi eh, se kurdský národ nazýval, označoval jiným způsobem. Včera jsme byli označeni za bandity, separatisty, dnes nás označují za teroristy. Kvůli potřebám eh, rozvinutého světa se tyto nálepky považují za oficiální politiku a my jakožto kurdský národ je odmítáme. Realita se žádá odvahu. Ta odvaha se dnes skrývá eh, za nesprávnými definicemi. Děkuji, že jste mě vyslechli. Leila Zana. Uh, děkuji mnohokrát. A, a chtěl jsem jenom říct, že toto poselství bychom bývali přivítali v Kočtině. Není pan Tone Kelam, myslím, žádá o slovo kolega z Evropského parlamentu. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci říci, že eh, se vám cítím být velmi blízko vám všem. Zastupuji zde v Evropském parlamentu Estonsko, což je země, která kdyby se naplnila eh, dějná logika, by dnes neexistovala. 51 let svého života jsem strávil eh, v, totalitním, v totalitní diktatuře, eh, kdy situace byla beznadějná, protože předválečný svět se příliš nestaral o osud pobaltských zemí, pobaltských národů. A vzhledem k tomu, že tento panel je věnován tematice transformace společnosti na demokratickou, přechodu na demokracii, můžeme čerpat z pozitivního příkladu pobaltských zemí na jejich cestě nejenom ke svobodě, ale také ke zralé demokracii. A co je podle mého v první řadě důležité, je nepodporovat diktátorské režimy. Ne, nezapojovat se do oficiálních lží proto eh, byla složeně cenová rada. Nežijme ve lži. Distancujme se od oficiální propagandy, oficiálních lží. A druhá věc je ta, eh, začít se připravovat na transformaci co nejdříve. A možné eh, je to vždy i za těch nejtěžších podmínek je možné organizovat Eh, organizovat eh, undergroundovou činnost, eh, vypracovávat, koncipovat dokumenty. V roce 72 jsem, jsme se obrátili na pana Waldheima, to jsme a nečekali jsme, že zareaguje, ale chtěli jsme, aby, aby západní svět věděl, že ne všichni Estonci podporují vedení komunistické strany. Když začala krize Sovětského svazu v roce 87-88, byli jsme dobře připraveni a to bylo naší velikou výhodou. Okamžitě jsme začali eh, organizovat eh, občanské iniciativy, eh, proběhla první schromáždění pod otevřeným nebem a poté byla ustavena první nekomunistická politická strana v Sovětském svazu, byla to Estonská národní strana za nezávislost. Myslím, že ten název hovoří sám za sebe. A co si myslím, že je velice důležité, a bylo i v našem případě, jsou občanské iniciativy. Podařilo se nám získat většinu eh, občanů eh, pro národní cíl, eh, pro celonárodní cíl dosáhnout opravdové nezávislosti, ne nějaké polovičaté. A proto jsou, eh, pro takovéto cíle jsou občanské iniciativy naprosto nezbytné. Podařilo se nám nejenom eh, založit alternativní strany, během jediného roku jich eh, vznikl tucet, ale také, také diktovat program oslabující komunistické straně. Po jednom roce, do roku 1991, už jsme mohli říci, že Oficiální diktatura se pouze zoufale snažila reagovat na naše iniciativy. Eh, byla váhavá, eh, nepřistoupila kromě ledna 91 k rozhodnému zásahu proti nám. Tehdy začala, v lednu 91 začala eh, válka v Perském zálivu. Pozornost ta se odklonila k této věci. Gorbačov to využil a potlačil demonstrace v Litvě, v Lotyšsku a jinde. Ale myslím, že bylo klíčové eh, připravit společnost na všechny alternativy, protože i v roce 1991 po pádu berlínské zdi eh, jsme neměli jistotu, jaký bude další vývoj, ale byli jsme připraveni na všechny možné scénáře. Eh, dnes se snadno říká, že v roce 1991 jsme obnovili nezávislost tří pobaltských zemí. Tehdy to vůbec nebylo jisté. A proto si myslím, že je vždy potřeba být připraven na všechny možné scénáře. A jednou velkou výhodou pobalské zkušenosti může být, že no, předností je, že to nebylo vedeno eh, nenávistí, nedošlo k násilí, k odvetě. Eh, v Estonsku eh, během čtyřleté transformace v letech 87 až 91 nebyl zabit jediný člověk. Dokázali jsme tedy tento proces vést důstojně, mírovými demokratickými prostředky. A výsledek dnes je takový, že se nám podařilo vstoupit do Evropské unie a v naší zemi funguje velmi zdravá demokracie, dovolím si říci. Co je ovšem také nesmírně důležité, je podpora mezinárodního společenství. V případě Libie, Tuniska vidíme eh, že tady docházelo k, k opravdu hodným dohodám s těmito diktátory v minulosti. A myslím si, že abychom se měli snažit eh, v zahraniční politice eh, minimálně stavět na roveň hospodářským zájmům i lidská práva. A rád bych také vyšel této příležitosti, abych vás informoval o návrzích eh, Evropské, tedy skupiny Evropské strany lidové, jak posílit úlohu a viditelnost Sacharovovy ceny a jejich držitelů. Protože čelíme situaci, kde, kdy se v prosinci zaměřujeme na eh, to je velmi zaměřujeme na udělení ceny, ale nepromítá se to dostatečně v zahraničních médiích. A proto navrhujeme, aby Evropský parlament každý rok pozval všechny nositele a také kandidáty na Sacharovou cenu, protože tady v parlamentu každý rok procházíme bolestným procesem, kdy se snažíme eh, vybrat jediného kandidáta z těch všech, které si zaslouží naši pozornost. A myslím, že bychom tady eh, měli eh, pozývat i všechny kandidáty na tuto cenu do Evropského parlamentu a dát jim možnost oslovit eh, zahraniční výbor, podvýbor pro lidská práva či jiné výbory Evropského parlamentu. A také bychom každý rok měli uspořádat v Evropském parlamentu diskusy o, o osudu osudu nositelů Sacharové ceny a o tom, do jaké míry se jim podařilo eh, prosadit eh, cíle, o které se zasazovaly. A v této souvislosti bych rád řekl, že eh, laureáti i kandidáti Sacharovy ceny by v politické rovině měli být adoptováni Evropským parlamentem. Neměli by být vnímáni jako uh, um, hosté, kteří sem um, jednorázově přijdou, ale jako zvláštní hosté, jimž jsou brány Evropského parlamentu vždy otevřeny a nebudou vystaveni žádným, um, žádným nedůstojným administrativním um, problémům, překážkám. Měly být možnost um, volně vstupovat a pohybovat se uh, na podě Evropského parlamentu a také samozřejmě uh, zvláštní zástupci Evropské unie či na, naši zvláštní zástupci eh, ve všech zemích, eh, kde máme nositele eh, Sacharovy ceny, by s nimi měli být v kontaktu a, a zjišťovat, jaký jejich další osud. Děkuji mnohokrát za tyto zajímavé podněty. Určitě bychom se měli snažit posílit vztah Evropského parlamentu k Sacharově ceně, k, k síti nositelů a k nositelům samotným. Jsem velmi rád, že jste v sále vidím pana Milinkeviče a také Ludmilu Alexevu eh, v první řadě. Eh, vy, dáma v, zadní, v zadních řadách, eh, v zadních řadách se přela vzít slovo. Budu muset brzy uzavřít tento blok. Děkuji, jmenuji se Miriam Black. Jsem zde jakožto členka vládní rady AFLA, ředitel výboru AFLA Eh, jsem velvyslankyní Ugandy. Eh, ráda bych nejprve vyjádřila údiv eh, a obdiv všem nositelům Sacharovy ceny, kteří tak odvážně vystupovali ve svých domovinách v oblasti lidských práv. Tady jsme v globálním prostředí a proto bych se ráda připojila k apelu vedoucí soudní kanceláře Mezinárodního trestního soudu a také Eh, Salimu Osmanovi a ráda bych řešila eh, situaci těch, kdo byli eh, obviněni, ale přesto se pohybují na svobodě. V případě Ugandy, jak víte, asi Uganda byla zemí, která postoupila vůbec jako první případ osvobozenské armády na severu Ugandy Mezinárodnímu trestnímu soudu. Všem tito viníci, ti všichni, kdo byli obviněni Mezinárodním trestním soudem, se stále pohybují na svobodě. V Ugandě například eh, Kony a jeho muži eh, se pohybují eh, v, v Kongu, v Středoafrické republice a někdy i v Sudánu. Už nezabíjejí Ugandiany, ale zabíjejí jiné Afričany. Mrzačí mrzeče obyvatelstvo a unášejí zejména eh, mladé dívky, některé poté zneužívají jako sexuální otrokyně. A proto jsem přesvědčena o tom, že bychom měli vystoupit na podporu milionů obětí těchto mezinárodních eh, trestných činů a měli bychom eh, volat po spolupráci mezinárodního společenství a zejména svrchovaných států, aby předali tyto zločince Mezinárodnímu trestnímu soudu. Vím, že Evropský parlament eh, v tomto smyslu už eh, vydal mnoho apelů a samozřejmě za tuto vaše podporu jsme vděční. Moje otázka na panelisty je vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud samozřejmě nemá eh, své policejní složky, ale možná někteří z panelistů mají nějakou představu nebo doporučení, jak tyto vyniky, kteří jsou vyně opravdu závažnými, závažnými zločiny, jak je tedy pohnat před spravedlnost. Děkuji. Eh, za chviličku předám slovo Barbaře Lochbelerové, eh, která je předsedkyní našeho podvýboru pro lidská práva a bez na tuto diskusi, ale přes ještě někdo vzít slovo? Eh, pan, pan Gzáli? Just peut-être pour euh, vraiment très, très... Možná jenom velmi krátce k tomu, co by parlament mohl udělat v procesu přechodných období. Já si myslím, že když navštěvujete dotyčné země, Hmm, je také důležité. Hodně věcí se sice děje v Bruselu, ale myslím si, že je daleko účinnější, když delegace Evropského parlamentu jede do dotyčných zemí a hovoří tam, organizuje něco jako tiskovou eh, konferenci. Čím dříve vyjdete z parlamentu, tím dříve se setkáte s bojovníky za lidská práva a tím účinně můžete přispět k boji za lidská práva. Eh, já jsem eh, se setkal s Damaši v Prištinou. Nikdo se nesetkal, nikdo z evropských institucí se s ním nesetkal. Nikdo z nich mu, nikdy, nikdo z parlamentu nebo z jiné evropské instituce nejel do Prištiny, aby se setkal s laureátem Sacharovy ceny v přechodném období je třeba do dnešního jazyka počínaje arabštinou, překládat postoje Evropského parlamentu, které jsou neznámé, ale eh, je to způsobeno tím, že prostě celá řada lidí tomu vůbec nerozumí, čili a není to pro ně ani čtivé. Je třeba postarat se o dobré a transparentní překlady. A co se týče eh, laureátů Sacharovy ceny, člověk se nemůže zhromažďovat stále, ale kdybychom se mohli uh, Eh, sejít čas od času, třeba eh, jet za těmi novináři z Oslobodeně eh, jako nositelé Sacharovovy ceny, doprovázení Evropským parlamentem, jet do jiných hlavních měst těch zemí, kde z níž pocházejí nositelé Sacharovy ceny, by jistě bylo užitečné. Eh, děkuji, já jsem našel Kubu, Osvalda Apaja a eh, ženy v Bílém a myslím, že eh, z toho měli radost, ale souhlasím s vámi, že je třeba činit více. Ještě někdo chce něco říci, než předám slovo Barbaře Lochbillerové, předsedkyně našeho podvýboru pro lidská práva, která uzavře tuto diskusi? Ne, Barbaru, máte slovo. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. To není vůbec lehký úkol zhrnout eh, tak nesmírně obsažnou debatu a celou řadu vašich jednotlivých návrhů zahrneme do naší práce v Evropském parlamentu, zejména co se týče vytváření té naší sítě laureátů Sacharovovy ceny. Vznikla tady celá řada témat, na něž se odkazovala řada řečníků. Začnu s paní Vencendrine, která řekla, že transformace potřebuje trpělivost a čas. A to jde ruku v ruce s tím, co řekl pan Westendorf že neexistují příručky, jak eh, projít tím přechodným obdobím, nýbrž je třeba konkrétně vidět, v jakém procesu se společnost eh, zrovna nachází. Poukázal na EU, která může působit jako pomocník, ale skutečně leží v moci společností samotných vzít tento proces do ruky. bylo nám připomenuto, že transformační proces samozřejmě musí konat ve společnosti samotné, jako například v Tunisku. A bylo tady mm, ozřejmeno, že je tady touha po partnerském spolupůsobení a po pomoci, která bude mít větší transparentnost a která se vyznačí lepším nasloucháním. Zároveň jsem slyšela, že e, toto pledoje za čas a trpělivost nebylo pledoje bez zásad, aby všechno, co se potom bude dít po transformačním procesu, přijmout. Naopak, všichni, kteří zde vystoupili, řekli, že je třeba e, zachovat univerzálnost lidské lidských práv a vzít je jako vodítko pro to, jak by tyto nové společnosti měly vypadat. Například Sana poukázal na to, že je důležité určitá lidská práva napsat do ústavy. E, druhý významný bod bylo, že nesmí docházet k beztrestnosti těch, kteří škodí či brání společnosti dospět k otevřenosti demokracii. Eh, paní spisovatelka tady využila eh, takový, z Bangladeše nám řekla krásný příklad. Řekla, musíme se eh, osvobodit a očistit od jedu diktatury. Myslím si, že to je velice významný úkol. Slyšeli jsme tady příklady ze Súdánu, jak důležité je to, ale ukázali to i příklady toho, co řekla Lela Sajna i tady jsme viděli, jak důležité je vyrovnávat se také s minulostí a zpracovávat minulost i v mezinárodním ohledu. Tady jsme slyšeli stanovisko Mezinárodního soudního dvora, ale i důležité je to vnitrostátní zabývání se minulostí, to zpracování a to musí jít ruku v ruce uh, skutečně s tím, že se nezavede beztrestnost, ale jde o to, aby tady nevznikly pozice mstitelů a těch, kteří se bojí. Je ale správné vycházet z práva obětí, protože oběti mají právo dovědět se, co se jim dělo buď jako jednotlivcům nebo jako menšinům, ma, mančinám a mají právo, aby bylo uznáno to bezpráví, kterého se na nich dopustili jiní. A z Afriky jsme slyšeli příklady, že je nezbírně, nesmírně důležité, aby i vysocí představitelé států a armád byli voláni k odpovědnosti, aby se před nimi neskláněli Eh, evropští představitele, aby se s nimi neuzavíraly kompromisy a kdybychom byli konsekventnější, možná by to mohlo vést k určité prevenci a k určitému odstrašujícímu účinku. My v Evropském parlamentu, a to bych ráda dodala, jsme <clears throat> tady schválili řadu usnesení, kde jsme odsuzovali beztrestnost, eh, kde jsme uh, kde se můžete dočíst. Možná, že by se to mělo ještě přeložit do arabštiny, jak detailně tady také pracujeme, ale jeden požadavek je naprosto jasný. Není možné hovořit dvěma ústy. Není, eh, je třeba tedy povolat diktátory, ale je třeba povolat také tak, ta grémia k odpovědnosti, která takové diktátory podpořila. A musíme Eh, skutečně eh, se obracet na řadu zemí, aby uznali Mezinárodní trestní tribunál a aby prostě nebránili jeho činnost. Eh, protože nebezpečí toho, že se bude hovořit dvěma ústy, že tady se bude prostě ukazovat na dvě strany, to je velké nebezpečí a tomu musíme čelit. A co potřebujeme v tomto transformačním procesu, je také zpracování zločinů proti lidským právům, aby zůstala zachována dobrá paměť, která by mohla vést k procesům usmíření, ale také k procesům nového budování. Myslím si, že to nám ukázali příklady z Turecka i z Tuniska. Pan Sihade ze Sýrie eh, velice působivě líčil, co se děje eh, v jeho zemi, že je situace taková, že mnoho lidí už nemá strach povstat proti režimu, který je tak ehm, trápil a sužoval již před propuknutím těmto nepokojům. Ale domnívám se, a že se tady ukazuje, že celá řada lidí ten svůj strach již překonala. A pro nás v Evropském parlamentu, nebo vůbec pro nás v Evropské unii, je otázkou, co můžeme učinit pro to, abychom podpořili ty, kteří si přejí tuto transformaci. Evropský parlament je také forum, kde se může hovořit o tom, co se děje. To činíme pravidelně a skutečně se snažíme zasazovat o to, aby například se zřídila zóna pro zákaz přeletů, nebo abychom spolu podpořili, aby uprchlíci eh, se mohli dostat do Turecka. Eh, myslím si ale, že váš požadavek zněl spíš eh, na adresu Rady bezpečnosti OSN. Pan Westendorf velice přesně na začátku řekl, že politika lidských práv je často překážkou k hospodářským zájmům. <clears throat> To ví každý z nejrůznějších oblastí světa. Ale i my, <clears throat> jako evropské regiony, a tady to také zaznělo, jsme velmi dlouho mlčeli a dívali se stranou když diktatury v magrebských státech špatně zacházely s lidmi a protože je mučili, protože to bylo v našem zájmu, protože jsme se domnívali, že, je to, že to povede ke stabilizaci, protože to bylo ve našem zájmu, aby byly těsné, aby byly uzavřené hranice, aby se k nám nedostali chudí uprchlíci a protože jsme se často také dívali stranou, eh, když tam byly oběti <clears throat> mučeny, které byly islamisti, pro které jsme neměli sympatie. Proces byl zahájen, ale ještě se nezobrazuje v dokumentech, které připravujeme. Ale i tady přijde na to, eh, abychom ukázali, zda jsme se skutečně poučili z toho, jak eh, tyto, jak všechna for, usnesení formulujeme a zda je také skutečně převedeme v život. Eh, důležit, Pátý bod je budování občanské společnosti, to tady také hodně zaznělo, pan Kela. O tom zmínil a dále se hovořilo také o tom, jak důležité je například v Tunisku budovat aktivní občanskou společnost, která bude také sledovat vládu EU v mnoha vrstvách podporuje občanské společnosti a jejich nejrůznější formace. A snažíme se podporovat také Mezinárodní soudní tribunál, to je jistě nesporné a budeme v tom i pokračovat. A na závěr možná ještě jeden bod, na který upozornila paní Tasrima Naslim. A sice že nemůže existovat žádný kulturní relativismus při porušování lidských práv a přitom, jak se chápou lidská práva. Možná, že my v Evropském parlamentu často děláme chybu, že hovoříme o našich západních hodnotách, a tady si myslím, musím ještě vědoměji používat pojem univerzální hodnoty a také odluka státu a náboženství, státu a církve je důležitou vymožeností evropských dějin. Je to vlastně mm, důležitá osvěta, protože odluka církve a státu znamená, že žádné náboženství se nestává většinovým náboženstvím, které by pro nás sledovalo menšiny. A myslím si, že učiníme dobře, když to budeme hájit jako evropskou vymoženost a nejenom, když se jedná o určité náboženství, o určitou církev, ale obecně. A uzavřu vlastně citátem paní Mencidriny, která velice dobře pravila, že neexistuje odpověď rozpor v tom žít v islámské společnosti a žít moderně a e, soužití lidí orientovat na univerzální hodnoty. A myslím si, že v tomto ohledu přejeme štěstí nejenom vám, ale nám všem, aby se nám to zdařilo. Děkuji, Barbaro. Tím se vlastně dostáváme eh, ke spojení všech těch důležitých prvků z této eh, diskuze. Děkuji všem vystupujícím i těm eh, zadržitelům držitelů Sacharovovy ceny, kteří se dnes nemohli dostavit. Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili dnešního zasedání i těm, kteří ho připravili. Ještě než skončíme, chci říci, že o půl osmé začínáme večer tady v Bozáru v Bruselu a Tímto eh, odpolední zasedání končím. Děkuji.